Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this meeting. Dobrý den, dámy a pánové. Vítáme vás na zasedání výboru pro rozpočtovou kontrolu. Všichni jste jistě dostali program a chtěl bych vědět, zda k tomuto programu máte nějaké poznámky. Zdá se, že tomu tak není. Tím pádem je tedy program schválen. A teď ještě se můžete podívat, jaké jsou dnes k dispozici jazyky. Budeme tedy přímo vysílání do éteru a já teď mohu přejít k bodu 3 na našem programu, což je jmenování osmi členů Evropského účetního dvora. Nejprve si vyslechneme tři členy stávající členy výboru. Půjde tedy o prodloužení, obnovení jejich smlouvy. Já navrhuji, aby každý z nich dostal čas pět minut, aby se mohl vyjádřit a potom každý může z členů výboru klást otázky, oni budou odpovídat, ale pokud souhlasíte s tímto postupem, chtěl bych tedy předat slovo panu Pinkstenovi. Má tedy pět minut čas. Děkuji, eh, pane předsedo. Já eh, nebudu pořád hovořit eh, svým eh, mateřským jazykem, ale i, jak víte, tak v této zemi je to poměrně citlivá záležitost. Už jsem eh, děkoval tady panu předsedovi. Nebudu pořád hovořit svým mateřským jazykem. Dělám to částečně proto, že také pan předseda hovoří stejným jazykem a mm, také protože asi víte, že uh, hovořit vlastním jazykem eh, je v naší zemi eh, poměrně citlivá věc a proto z úcty k vlastnímu společenství bych chtěl říct několik slov nizozemsky. Chtěl jsem na začátku poděkovat všem členům této komise, tohoto výboru, kteří eh, jsou zde dnes eh, přítomní. Vy víte, že já znám eh, parlamentní život vaší sněmovny poměrně dobře a jsem nikdy nepochopil, proč ale vím, že eh, všichni poslanci mají eh, současně vždycky několik povinností, musí zasedat na několika místnost. Takže já bych chtěl eh, poděkovat všem kolegům za mimořádnou spolupráci, kterou jsem z jejich strany, ze strany členů tohoto výboru získal v posledním roce činnosti. Tak to je první kterou jsem chtěl říci a teď stručně které jsem vám k tomu, co jsem vám předložil. Když jsem se stal členem účetního dvora před šesti lety, tak jsem byl součástí tzv. třetí skupiny, teď je to třetí komora, což si myslím, že je zlepšení. A je to jedna ze čtyř vertikálních komor dvora. A my jsme zodpovědní za vnější činnost. Proč jsem tam byl zařazen, nevím, nicméně můj belgický předchůdce eh, také byl ve třetí skupině a možná, že to bylo tím prvotním důvodem. Eh, umožnilo mi to vytvořit eh, celou řadu dokumentů a napsal jsem pět zvláštních zpráv a, a se vší úctou to je poměrně dost. Většinu z nich znáte. Jedna se týkala tsunami. A o tom jsme také připravili následnou zprávu. Obyčejně se připravuje po třech letech. Já jsem také připravil zprávu o podpoře Evropské komise na obnovu pod tsunami a hurikánu Mitch. Tady. Potom jsem dělal zprávu o OSN, tu první. Potom v mezičase jsem dělal jednu o převodu pravomocí na nižší úroveň. A letošní zpráva se týkala efektivnosti a účelnosti příspěvků EU poskytovaných eh, prostřednictvím organizací OSN. Takže tohle bylo eh, pět eh, zvláštních zpráv, které jsem eh, vytvořil během svého mandátu. Také jsem přispěl ke kapitole DAS na léta 2006 a 2007. Já jsem velice vděčný za to, že od začátku tohoto roku moji kolegové z kapitoly 3 mě zvolili respektive jmenovali, po, požádali mě o eh, to, abych předsedal této komoře. A, a eh, o, takže jsem součástí eh, administrativního výboru, které předsed, kterému předsedá náš předseda. A tento administrativní výbor je takovým předznamenáním mm, řídícího výboru, vedoucího výboru, bych to řekl slušně a správně. Jaké jsou tedy mé cíle? A tím skončím, pane předsedo. Za prvé, i nadále bych rád přispíval k zachování eh, vysokých standardů účetní dva, které si myslím, že jsou vysoce eh, důležité. Eh, Dvůr musí být rigorózní, není, není to skupina novinářů, ale skupina ulitoru, takže musí být velice rigorózní ve svých postupech. Za druhé, eh, chci podporovat dobré vztahy s Evropským parlamentem. Vy eh, zastupujete evropského eh, daňového poplatníka. Takže je velice důležité, abychom měli velice dobré vztahy s Evropským parlamentem i dalšími zainteresovanými stranami. Myslím si také, že je důležité, abychom eh, mohli prokázat, eh, jak jsme dobří právě prostřednictvím kvality našich zpráv. Děkuji. Děkuji, pane Pinkstone, říkám pan předseda. A teď dávám slovo panu Kalirovi. Děkuji, pane předsedo. Vážení eh, poslanci, bylo výsadou a zároveň velkou odpovědností mm, sloužit Evropské unii jako člen účetního dvora posledních 11 let. Tentokrát už tady eh, před námi sedím po třetí před tímto výborem. A ucházím se tady o členství v účetním dvoře. Od března 2000, kdy jsem se stal členem účetního dvora, vždycky jsem se zaměřoval na to, abych svými činy pomohl dosáhnout eh, naší instituci eh, jejího poslání, a sice poslání externího auditora Evropské unie. Začal jsem tedy před 11 eh, lety a byl jsem odpovědný za bankovní mm, aktivity a agentury Evropské unie. V roce 2002 jsem se stal eh, členem kolegia DAS. A ehm, jako takový jsem měl možnost tedy spolupracovat se členy vašeho výboru. A tou dobou jsem také ehm, se eh, zaměřoval ehm, na stanovisko k jednotému auditu. a, parlament, e, rada a e, součásti e, tohoto stanoviska navrhli v Evropské komisi ke zpracování a teď už se to nachází ve finančním nařízení některé části. Když jsem nastoupil po druhé v roce 2006, tak jsem byl zvolen předsedou té horizontální skupiny tehdy, která odpovídala za koordinaci, hodnocení a metodiku a byl jsem tam poslancem odpovědným za auditní metody a kontrolu kvality. V roce 2008 se byl eh, zvolen hm, předsedou ehm, svými eh, kolegy a teď, jak víte, tak jsem byl eh, zvolen znovu ehm, předsedou. Během svého prvního volebního období jsem zaznamenal to, že dvůr dokončil reformní proces, včetně posouzení kolegy Zavedli jsme tedy systém komor, mm, revidovali jsme interní pravidla a vytvořili eh, lepší eh, strukturu eh, řízení. Pan Pinkston ostatně hovořil o administrativním výboru. V rámci tohoto procesu dvůr také přijal svoji první auditní strategii, jejíž cílem je zvýšit kvalitu naší práce a posílit spolupráci s dalšími eh, institucemi, zejména s Evropským parlamentem a myslím si, že eh, v tomto ohledu eh, a v souvislosti s tímto výborem jsme toho udělali opravdu hodně. Důr také aktivně přispěl k veřejné debatě o reformě, o rozpočtu, o zadávání veřejných zakázek a mm, dalších záležitostech v evropských financích. Důr se snaží maximalizovat eh, efektivitu eh, vynakládaných prostředků a během svého prvního funkčního období jako předsedy eh, jsem si chtěl nechat nebo jsem si stanovil v zásadě čtyři priority. A pokud budu potvrzen ve své funkci, tak bych i nadále rád pokračoval v následujícím. Za prvé, chtěl bych mm, strategii zaměřenou ehm, na pohled ven, e, e, tak, abychom ehm, řešili ty hlavní výzvy, které e, Evropská, kterým Evropská unie nyní čelí za druhé. Chci vytvořit nová interní pravidla, tak abychom optimalizovali zdroje, zvýšili svou efektivitu A potom chci e, zvýšit e, veřejnou odpovědnost e, intenzivnější spoluprací například s Evropským parlamentem a potom s nejvyššími kontrolními orgány členských států. Potom chci zlepšit komunikaci dvora s, s hlavními zainteresovanými stranami, tak abychom opravdu posílili reputaci dvora co by v externího auditora a obecně. My chceme eh, zlepšit zprávu eh, financí eh, Evropské unie a já jsem opravdu odhodlán potvrdit postavení dvora a co by organizace, která zlepšuje veškeré procesy a odpovědnost uvnitř Evropské unie. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, vážení poslanci, za příležitost eh, požádat vás eh, o důvěru eh, do druhého hm, období by člen hm, by člena Učitního hm, dva, Jak víte, já jsem byl jmenován v červnu tohoto roku, abych nahradil svého předchůdce A stal jsem se tedy eh, členem eh, třetí eh, kontrolní komory, která odpovídá za vnější činnost a začal jsem pracovat okamžitě na, na kapitole letošního na letošní kapitole, která se týká vnější činnosti a rozšíření a těším se na absolutorium, která, které bude probíhat v lednu. Zároveň jsem začal být odpovědný za tři auditní eh, úkoly. No, ta první eh, se týká hm, efektivity eh, rozvojové evropské pomoci a efektivity potravinové pomoci v subsaharské Africe. Dále v současné době končím předběžnou studii ke druhému tématu a týká se to ke řízení vnější pomoci Eh, směřované takzvaným zranitelným státům. Třetí věc, eh, kde začnu na začátku příštího roku, eh, je pomoc EU palestinskému lidu. Pokud se podívám na, ty, na ta témata horizontální diskuse, tak mě zajímají strategie výkonnosti v oblasti výkonnosti eh, u dvora. Myslím si, že mohu přispět ke zlepšení postupů a mm, zajistit, kratší, aby zprávy byly kratší a cílenější. Je můj odpovědností, co by eh, člena užitního dvora, aby naše eh, práce přispívala co nejefektivnějším způsobem a k činnosti tohoto výboru nejenom poskytováním včasných relevantních eh, auditních zpráv, ale také eh, relevantní diskusí klíčových otázek, které je třeba eh, zlepšovat v oblasti zprávy evropských financí. A víme, že Evropský parlament a tento výbor, to všichni víme, jsou podstatné pro dosahování toho základního cíle, a sice efektivního vynakládání prostředků. Děkuji vám ještě jednou za pozvání a budu se těšit na vaše dotazy. Děkuji, pane Zbergu. A teď dám ještě slovo poslancům. A jako prvnímu, jako první naší zpravodajce, pokud chcete něco říct. Gracias, presidente. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych nejprve poděkovat všem třem kandidátům za to, že se mezi nás dostavili, že předložili svou kandidaturu žádostí obnovení mandátu při účetním dvoře. A chtěla bych teď položit jednu otázku týkající se prvního mandátu na účetním dvoře. Vy jste pracoval zejména v oblasti vnější činnosti, jak jste říkal a je pravda, že jste v této oblasti učinil mnoho zajímavého a já bych se chtěla zeptat na následující věc. Velmi často mají státy určité nesnáze, pokud jde o spolupráci s různými mezinárodními organizacemi, zejména s Organizací spojených národů. Chtěla bych vědět, pokud je o tu oblast těch zvláštních zpráv. Vy jste předsedajícím Senátu 3. Domníváte se, že se v této oblasti věci zlepšily a jak vlastně mohou ty věci se zlepšovat i nadále, protože transparentnost v eh, prostředků OSN, k čemuž tedy se připojují i prostředky z fondů EU, není vždycky zcela jednoznačná. Vy jste také pracoval ve společném výboru pro audit při Europolu a to bylo v roce 2009 a byla to velmi složitá věc, která ještě nadále běží. Chtěla bych vědět, jakým způsobem fungovala ta vaše spolupráce s tímto společným auditorským výborem, aby skutečně se překonaly stávající nesnáze. V závěru jste říkal, že vašimi cíly do budoucího období je tedy otázka také kvality zpráv, které budete vydávat. Jak se domníváte, že bude možno tedy tyto zprávy zlepšit? Pan Pixten bude tedy odpovídat. Yeah, Mr. Pinkston, you can answer. Tak, pane Pinkston, můžete rovnou odpovědět. Dobrá, děkuji, vážená paní poslankyně. Pane předsedo, já jsem opravdu vyvinul nějakou činnost v oblasti spolupráce eh, s OSN. My jsme původně chtěli eh, to dát všechno do jedné zprávy, ale potom jsme si říkali, že by to nebylo moudré, protože je to takové důležité téma a věděli jsme, že parlament eh, na tom tématu pracuje. Že jsme se eh, rozhodli to rozdělit do dvou zpráv. Nechci opakovat všechno, co v té zprávě je. A rád bych řekl dvě věci. Doufám, pane předsedo, že můžu tady hovořit za sebe, abych neopakoval to, co je ve zprávě. To pro poslance bude asi to eh, nejzajímavější. A ehm, v tomto ohledu se eh, komise ehm, nebo náš výbor mm, si vzal ponaučení, zejména eh, pokud jde o člena, kterého jsme jmenovali před třemi týdny do výboru. Jedná se o výběr instrumentů. Není zřejmé, že proč v jednom konkrétním eh, případu se komise eh, rozhodla spolupracovat s OSN a v jiném eh, nikoli. Myslím si, že komise má zapovinnost parlamentem eh, jednat velice jasně. Můžou být dobré eh, důvody eh, pro spolupráci s OSN, ale ty je třeba vysvětlit parlamentu. V minulosti se to tak nedělalo. Do budoucna předpokládám, že se to tak dělat bude. Aspoň to mi řekl komisař Pibalx před třemi týdny. Takže ta volba mezi jednotlivými instrumenty musí být oprávněná i e, z hlediska e, finančního a politického. Dám vám drobný příklad. Na jednání komory včera jsme e, probírali předběžné závěry auditu ze Severního Kypru. A část té práce se tam dělala z UNDP. Porádku. Komise vysvětlila, proč pracovala s UNDP, dobré důvody, Kypr jako celek je považován za část Unie, takže na Jižním Kypru je delegace, nelze ji mít na severu. UNDP už byla přítomná na severním Kypru, takže to bylo dobře vysvětlené. Takže předpokládám, že tam se komise ponaučila. Takže to komise musí dělat jako první věc. Vysvětlit a odůvodnit volbu implementačního nástroje. Druhý problém my jsme měli velké problémy eh, získat informace z OSN. Vy samozřejmě všichni víte, že OSN je eh, rozrostlá a rodina se spoustou institucí, s různou kulturou. Někteří eh, jsou tam větší, někteří jsou menší, někteří jsou aktivní v některých oblastech, někteří v jiných oblastech obsahově i lokalitou ale já jsem jel do New Yorku sám eh, se svými zaměstnanci, abychom se podívali, abychom si to tam probali osobně. Takže pokud jsem používá peníze evropských daňových poplatníků, tak jsem jako auditor a občan Evropské unie si myslel, že se můžeme aspoň zeptat, jak se ty peníze vynakládají. Tak, aby až se ty peníze vynaložili, bychom dostali nějaké zprávy o tom. No v polovině případů Nevím přesně v kolika. Ale zhruba v těch polovině případů vůbec žádná zpráva nebyla. To je zcela nepřijatelné. Já si myslím, že je velice důležité, aby eh, dvůr hm, prostřednictvím svých kontrol vytvářel tlak nepřímo na komisi. A myslím si, že je také důležité, aby parlament tlačil na komisi. Tak druhá věc k Europolu. Tak tam já jsem nebyl hlavním členem týmu. A tam jsem se toho dověděl hodně o té agentuře. Vím eh, samozřejmě hm, několik věcí o těch agenturách. Já hm, bych se na ty agentury díval, jakože jsou všechny stejné. Samozřejmě eh, eh, Europol je velká agentura, ty velké agentury mohou eh, uplatňovat to nařízení eh, mnohem eh, snáze než menší. Je to problém, který si musíme vyřešit. Jestli se něco daří v Evropou lépe, tak já si myslím, že ano. Poslední věc. Počkejte na poslední věc. Už jste hovořil déle než úvod. A pokud bychom s tím pokračovali, tak další nebudou mít co říct. Jsem ve vašich rukou, pane předsedo. Takže teď dám slovo zase paní zpravodajce na druhou otázku. A rád bych to nějakým způsobem časově reguloval. Tedy dvě minuty otázka. Dvě minuty odpověď. Bylo by to možné? Very good. <laughs> Sí, gracias, presidente. Sí, lo entiendo. Yo misma estoy también interesada en... Ano, děkuji. Naprosto chápu, pane předsedo. Já také doufám, že se nám podaří dodržet náš časový program. Pane Caldeiro, známe se, víme, že zde došlo k velké změně, pokud jde o způsob, jakým se tyto otázky vnímají na půdě účetního dvora. Účetní dvůr je strážcem účinnosti, i když dříve spíše eh, od účetního dvora přicházela eh, různá překvapení. Pokud jde o vaše představy do budoucna, pokud jde o nové kompetence, které by plynuly z nových finančních mechanismů a z celého tedy toho balíčku finančního inženýrství, které teď zavádí EU, kde se skutečně tedy jedná o evropský rozpočet. Nedomníváte se, já samozřejmě vím, že už jste to tak zamýšlel od počátku, ale eh, nedomníváte se, že by nemuselo být nutné být eh, poněkud důraznější, pokud jde o vnitrostátní nebo regionální účetní dvory. Bude třeba zlepšit komunikaci v mnoha případech, bude třeba se více přiblížit občanům. Máte v této oblasti nějakou konkrétní představu, jak tohoto cíle dosáhnout? A dále, pokud jde o vztahy s vnitrostátním, s Národním účetním dvorem, vyvstává zde samozřejmě i do popředí otázka rady. A chtěla bych tedy vědět, jak tyto věci vidíte. Pan Kaldejra, prosím. Děkuji eh, za vaše dotazy a laskavé slovo. Ty nové finanční instrumenty a veškeré eh, mechanismy, jejich eh, cílem je řešit novou situaci v Evropské eh, v unii a v širším eh, světě za eh, doby finanční krize a širší hospodářské krize obsahují, tedy přinášejí nové kroky. A mm, my to začínáme pomalu už řešit jako účetní dvůr a řeknu to velice stručně. U těch nástrojů které eh, souvisejí s eh, rozpočtem Evropské unie, zejména pokud jde evropský eh, mechanismus finanční stability, který vydává záruky 60 miliard, tak tam už probíhá kontrola a my už jej zohledňujeme v letošním DASu. Pokud jde o ten nástroj, který je mimo naši působnost, tak eh, už spolupracujeme s národními kontrolními úřady. Ehm, tak uvědomíme si, že máme tady eh, několik eh, Eh, že mm, členské státy používají, eh, tedy přispívají částí k auditu a část eh, právě účetní dvůr, tak my spolupracujeme úzce s národními kontrolními orgány. A v letošní výroční zprávě, kterou jsem představil minulý týden, už jsme začlenili Eh, právě, nebo eh, z eh, zemědělské oblasti s, ve spolupráci s Nizozemskem a s Českou republikou a jejich kontrolními institucemi. Samozřejmě musíme zjistit, jak moc přínosné budou tyto akce a efektivní nákladově. Nicméně, a ta proto jsme zřídili dvě úkolové skupiny. Co můžeme udělat? pokud jde eh, o kontrolní a fiskální politiku, eh, která eh, souvisí s řešením nedostatků. A potom, jak řešit efektivitu, pokud je o vynakládání prostředků z Evropské strategie 2020. To by byl tedy můj, má odpověď. Děkuji. Máte ještě nějaký dotaz? Je to v pořádku? Tak dáme potom slovo paní Gresle, která si o něj žádala. Děkuji. Děkuji vám za příležitost. Já jsem se chtěla zeptat všech kandidátům, jestli eh, narazili na situaci, během, eh, kdy eh, Eh, cítili nějaký konflikt s nějakým eh, členským eh, státem a kdy to bylo. A pane předsedy Kelly bych se zeptala na řízení OLAFu účetního dvora, týká se podvodu u nějakých veřejných zakázek. Je pravda, že dvůr náklady za právníky u Eh, těch postižených osob, těch dotyčných osob pře, přebírá a platí to potom daňoví poplatníci. A z jakého důvodu? Protože eh, normální občan nebo eh, normální úředník, který ho by něco takového postihlo, žádný takový požitek nemá a je to také správně. A potom my jsme také několikrát kritizovali ty zvláštní zprávy protože neobsahují to, co potřebujeme a abychom mohli jednat na jejich základě. Oni se tam nevysvětluje jasně situace. Jsou příliš obecné podle našeho názoru. A vzhledem, je to možná daný, dáno tím kontradiktorním postupem a také prostřednictvím způsoby, eh, způsobu práce ve dvoř, ve, ve dvoře jsou, jsou takové příliš obecné, příliš eh, bezzubé. Co byste udělali pro to, aby byli specifičtější? Já už jsem eh, četla spoustu těch zvláštních zpráv a tohle je tam pořád. Já bych se zeptala všech kandidátů, jestli by chtěli spolupracovat na nějaké nezávislé analýze k efektivitě eh, stávajícího organizačního uspořádání eh, eh, dvora, tak by se mohlo v tomto něco změnit. Děkuji. Děkuji. Myslím, že ta otázka se týká všech členů, takže pan Vesbergu, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ta první otázka, pokud jsem si vyložil správně, jestli jsem eh, měl nějakým způsobem eh, eh, tedy ochranu, tedy kontakty se svojí zemí a měl jsem chránit svoji zemi. Ne, a nestane se to. Potom ta otázka zvláštních zpráv. Já si myslím, že je třeba je i nadále psát. A ze svých zkušeností Vím o několika věcech, které jsou zajímavější než jiné. Myslím si, že musíme eh, se snažit je hodně specificky zaměřovat ty zprávy. Teď připravuji předběžnou studii pro eh, zprávu o těch eh, křehkých státech a chci, aby naši zaměstnanci se zaměřovali velice eh, úzce, ale šli do hloubky. Myslím si, že by eh, bylo plodné se o něco takového pokusit. Nevím, jestli něco takového budeme schopni udělat, ale je to můj plán. Dále tady otázka aktuálnosti. Já vím, že my nikdy nemůžeme udělat kompromis, pokud je o kvalitu, protože pokud tam budeme dělat kompromisy, tak vy nebudete dostávat už vůbec žádné zajímavé materiály. Na druhou stranu ovšem vím, že bychom mohli zvážit eh, něco jako na eh, rychlou reakci, pokud je o nějakou specializovanou zprávu A měli bychom tu organizaci uspůsobit tak, aby mohla reagovat dřív než za 18 měsíců jako teď. Děkuji, pane Pinkstene. Také eh, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Eh, u té první otázky, tak eh, mě nikdy nikdo nekontaktoval. Pokud je o nějaký belgický případ, nikdo Um, nikdy jsem žádný nevyhledal a já jsem žádný v podstatě ani neviděl. A kdyby se na mě někdo um, obrátil, tak bych řekl zcela jasně, že mu do toho nic není. Je to, je to nemysletelné, aby eh, člen účetního dvora, například pokud se jedná o, o kontrolu transakcí, mohl i jakýmkoliv způsobem to ovlivňovat. A v posledních šest letech, eh, šesti letech vůbec nic eh, neproběhlo, to k tomu můžu říct. Druhá otázka je velice důležitá. Myslím si, že je tady prostor pro eh, zlepšení. A rád bych eh, řekl, eh, co si myslím, jaké by měly být naše zprávy. Měly by krátké, úderné a rychlé. Krátké, úderné a rychlé. Takže na to musíme pracovat. Zpráva o tsunami, myslím, byla aktuální. Někdy ono to není eh, snadné. Pokud eh, chcete dělat například eh, kontrolu kontrolní zprávu o službě o vnější činnost, když se to teď vyvíjí, nebo budete čekat až do konce? V některých případech je možné mít krátké úderné zprávy. Rychlé. Nikdy ne. Já nejsem mm, pro eh, stručné mm, sdělení auditorskou řečí. Já si myslím, že musíme překládat naše sdělení tak, aby to bylo eh, stravitelné nejenom pro poslance, ale i pro evropský, evropské občany. Pokud Lawrence Summers, harvardský ekonom a bývalý eh, americký minister financí, může psát články do Financial Times každý, každé dva týdny, který, které chápou čtenáři, tak my musíme být schopni učinit to tež. Děkuji, pan Kalíro. Děkuji, pane předsedo. Eh, snažím se řešit všechny otázky, tedy eh, odpovědět na eh, všechno, co říkala paní Gresle. Já myslím, že jsem několikrát potvrdil za těch 11 let, co jsem u dvora, že jedám nestraně, takže tam odpovím na tu první otázku. Ne, nikdo se na mě neobracel. Potom jedna otázka pro paní Rosender, Otázka komunikace. Je to zvláštní zpráva. Ty zvláštní zprávy musíme uh, předložit rychleji. Musí mít kompromis mezi kvalitou a efektivitou. A to v jazyce, který bude pochopitelný tady pro vás eh, v parlamentu i pro občany. Samozřejmě ty eh, postupy pro zvláštní zprávy eh, se týkají Evropského užitního dvora. My jsme eh, v my jsme ani tentokrát nemohli zareagovat na odpověď na ty zvláštní zprávy a to Eh, oslabuje tu komunikaci. Eh, vytváříme něco, co eh, vůbec nepadá na úrodnou půdu, takže my se snažíme teď vytvářet nějaké produkty, které lépe reagují na vaše požadavky. Tady musíme být více reaktivní, musíme hledat produkty. Hmm, samozřejmě budu se jim říkat zprávy, ale ty musí přesně přinášet to, co jsme říkali. Přesné, cílené, úderné. Eh, odpovědi na vaše dotazy. Ovšem jde stále o to, abychom zajistili kvalitu eh, a dodržení eh, standardů a metodik. A potom je tady otázka na Pildofu. To Olaf stále ještě řeší. Bylo to zahájeno před rokem a my jsme my očekáváme tedy výsledky od Kolafu a máme v nich plnou důvěru v ně plnou důvěru. Personální řád. Potom eh, jde o personál, pokud jde o personální řád, tak, eh, tak eh, tam to, co se řeší, dvůr sám Olafu oznámil. Také by to, také to bylo předloženo eh, Lucemburskému eh, eh, soudu, aby se tedy to řešilo i po trestní stránce. A, a dvůr se rozhodl vypovědět veškeré bezpečnostní smlouvy externím poskytovatelům. A tímto opatřením jsme ušetřili přes 600 tisíc euro za rok, když jsme si internalizovali bezpečnostní služby takže my se držíme pravidel statutu, kdy úředníci mají právo na ochranu. Předali jsme to Olafu, šetří se to, těšíme, eh, tedy eh, očekáváme výsledky. A bylo to také předloženo eh, příslušnému Lucemburskému soudu a očekáváme výsledky. Nicméně jsme si velice jistí, že v tomto případě zpráva dříve než později vyjde najevo. Děkuji. Já se pořád dívám na hodinu, na, dívám na hodiny. A na tom tady máme stále eh, tři eh, poslance, kteří se hlasí do debaty, takže vezměme je na jednou. Každýho na eh, dvě minuty. A potom a ta paní zpravodajka může schrnout. Paní Ivakova. Ivanova. Tu otázku už položila paní zpravodajka, ale já se vrátím ještě k těm finančním nástrojům, protože je to velice důležité pro naše e, pro náš výbor. Tento týden vytváříme e, zprávu o finančních instrumentech a a těch 60 eh, miliard eur to bude eh, dvůr tedy sledovat. Ale co ISN? Víme, že v roce 2013 Evropský eh, mechanismus stability nahradí ty dva dočasné instrumenty a nějaká část těch 60 miliard bude rozpuštěna do toho ESM, do toho mechanismu stability. Jak zajistíte aktivní podíl dvora na, do tohoto postupu? Jak můžete zajistit, aby eh, dvůr hrál co nejaktivnější roli a chtěli bychom, aby ji hrál co nejaktivněji. Děkuji. Děkuji, pan Calvin. Děkuji, eh, pane předseda. Já jsem se chtěl eh, zeptat pane předsedy Caldeiry, a mimochodem spolupracoval jsem s panem Pinkstenem na zprávě o e, předávání pravomocí e, evropským delegacím a mám e, z toho skvělou zkušenost. A výsledkem byla velice hluboká přesná analýza. Nicméně k tomu, co říkal pan Caldeira. Pane předsedo. Audit je často regulovaná profese. Vy jste předsedou Evropské komory auditorů. Dnes v současné době přicházejí kandidáti s, různými, eh, s různým vzděláním. Myslíte si, že by eh, se měly stanovit určité eh, profesionální, profesní standardy pro členy účetního dvora? Audit není politická věc, politický orgán je tady v parlamentu. A když je člověk členem účetního dvora, tak by měl mít nějaké, měl by proto existovat nějaké profesní standardy. Plánujete nějaké jejich navržení nebo vůbec? Děkuji a pan Ody. Děkuji, pane předsedo. V návaznosti na otázku, kterou položil pan kolega, si umím představit, že účetní dvůr uplatňuje deontologický kodex Světové organizace pro kontrolní orgány účetní oblasti a já bych se chtěl zaměřit na dvě otázky na střed zájmů. Zda se vám někdy stalo, že jste skutečně se ocitli v situaci, kdy došlo ke střetu zájmu a jak jste to řešili. A potom, pokud je o článek 6 toho deontologického kodexu, tam se hovoří o pravomocích, pravomocích týkajících se tedy také vzdělání, kterého se dostává auditorům, jaké vzdělávání se vám nabízí a v jakém rozsahu. A pak mám ještě jednu specifickou otázku na pana Vesberga je třeba splňovat určité podmínky podle smlouvy pro to, aby tedy někdo mohl se stát členem účetního dvora. Buď má být tedy členem Národního účetního dvora v dřívějším období, což není váš případ, anebo má mít zvláštní tedy předpoklady pro oblast auditu. Když se podíváme do vašeho životopisu, nevidíme přesně, jak byste mohl vlastně vymezit své kvalifikační předpoklady pro oblast auditu pokud jde tedy o vaši kandidaturu. Děkuji vám. Děkuji. Pokud se nepletu, tak první otázka byla na pana Calderu, druhá otázka na pana Pinkstna. No, každopádně nejprve dostane slovo pan Caldera, eh, který bude moci odpovědět na otázky, které eh, si eh, odnesl. Pane předsedo, já se pokusím dodržet dvě minuty. Pokud jde o finanční nástroje, paní Ivakova zmínila, eh, že eh, soud pracuje s místními institucemi v členských státech a národní instituce se pokoušejí přijít s řešením, které je nejvhodnější, tak aby se zajistila správná forma evropského mechanismu sta- stability do budoucna, kterou bude hlídat Evropský účetní dvůr jako člen auditního panelu. Samozřejmě pokud toto řešení nebude zachováno, je účetní dvůr auditorem Evropské unie a jejich institucí. Relevantní roli samozřejmě hraje i Evropská komise, pokud jde o Evropský mechanismus stability a e, tato role bude účetním dvorem pečlivě sledována. Budeme sledovat jakékoliv vystavení evropského rozpočtu centrálních bank členských států, můžeme těžit ze zkušenosti státních úředníků, jako jsem já. To je, myslím, jedině obohacující. Myslím si, že máme prostor pro to, aby členské státy sami identifikovaly nejvhodnější kritéria podle kritérií stanovených ve smlouvě. Pakliže smlouva hovoří o tom, jako to například u účetního dvora, rada uznává přínosy a zkušenosti přinášené kandidáty do účetního dvora, například v tom smyslu, že chce, aby toto bylo složeno z bývalých členů účetního dvora univerzitních eh, profesorů a poslanců tohoto parlamentu. To je možná místo, kde by tato kritéria mohla být ještě přehodnocena. Ještě několik slov o tom etickém kodexu. Účetní dvůr přijal aktualizovanou verzi etického kodexu pro všechny své členy po, nedávno, po nedávném přijetí eh, nadřazeného eh, etického kodexu, který se zabývá i aspekty střetu zájmu. Zatím nemáme žádné případy střetu zájmu, o kterých bychom chtěli hovořit, nicméně eh, hovoříme o tom standardním eh, hodnotícím období pět dní což eh, máme jako spolehlivý indikátor, který se osvědčil i v rámci naší výroční zprávy. A letos to uděláme velice podobně. Děkuji vám. Pan Pinkston, rovněž dvě minuty. Eh, ano, pane předsedo, budu velmi stručný. Rád bych odpověděl na otázky pana Odyho. A také bych chtěl poděkovat panu Kalfinovi za jeho velmi vlídná slova. Myslím, že jsme skutečně velmi dobře spolupracovali. Pokud jde o deontologické otázky, ano, je to velmi důležitá věc. Musím říci, že se na mne skutečně nikdy nikdo neobrátil v době, tedy minulé, a že ten problém střetu zájmů skutečně nikdy nevyvstal ale myslím si, že úloha člena účetního dvora je velmi jasná, musí hájit zájmy občanů a evropských daňových poplatníků. To je skutečně tedy vše, co se od nás čeká a my se na toto musíme omezit. Pokud jde tedy o e, ty předpoklady spojené tedy s nabízeným vzděláváním a školením, v minulém století jsem se účastnil výběrového řízení belgického účetního dvora, také výběrového řízení finanční inspekce. Byl jsem tedy přijat v obou případech a připojil jsem se k členům belgického účetního dvora, protože jsem se tam ocitl na seznamu na jednom z předních míst. E, ten belgický účetní dvůr je obvykle pokládán za místo, kde je tedy to výběrové řízení velmi přísné. Byl jsem auditorem na půdě Belgického účetního dvora v určitých okamžicích. Mě žádali někteří vysocí úředníci, jako například náměstek předsedy vlády, abych se podílel i na činnosti vlády. Myslím si, že je to tedy věc, která je obvyklá i v jiných zemích, například i ve Francii. Uh, Projevuje se to tedy ve finanční oblasti, ale i v jiných oborech. A pokud jde o vzdělávání, mohl bych připomenout, že u nás v Senátu 3 každým rokem se všemi tedy členy eh, pořádáme seminář na nějaké velmi specifické téma, úzce vymezené téma. Myslím si, že je to velmi zajímavé, protože nám to umožňuje, abychom se skutečně sešli se všemi členy, abychom si mohli vyměňovat názory a potom tedy skutečně se dozvěděli něco podnětného. Čili to k tomu mohu říci já, pane předsedo. Děkuji a teď pan Bezberg, prosím. Máte také dvě minuty. Eh, Děkuji. Já se pokusím být co nejstručnější otázky se týkaly samozřejmě mě, ale také mého životopisu, mého profesního pozadí. Když se na, na svou kariéru podívám a zeptám se, co bylo nejdůležitější, jaké jsou ty nejdůležitější zkušenosti, které jsem za svou kariéru získal, to jsou jednoznačně mé zkušenosti z managementu. Když se podíváte do mého životopisu, vidíte, že většinu času jsem strávil v manažerských pozicích eh, různých společností, což znamená, že mám dlouholeté zkušenosti eh, ve věci spolupráce s odborníky z různých oblastí a koordinace jejich aktivit. Eh, když víte něco o managementu, tak zkrátka vaše zkušenosti jsou využívání zkušeností ostatních lidí optimálním způsobem, což mi připadá, že je velice přínosné právě pro tuto práci. Další důležité zkušenosti, které myslím, že jsou velice důležité, je má dlouhá kariéra ve švédském veřejném sektoru, ve švédském veřejném životě. Abych to eh, řekl stručně, eh, já už jsem byl předmětem auditu, což si myslím, že je velice dobrá zkušenost pro auditové organizace mít osoby, které byly předmětem auditu. Děkuji. Děkujeme vám. Paní Ayala, chcete uzavřít tuto diskusi? Ano, děkuji, pane předsedo. Závěrem bych chtěla říci, že jsem si poznamenala všechny poznámky svých kolegů. Dovolte přidat ještě takový malý dodatek k tomu, co se týkalo profesionální úrovně. Pokud jde o členy účetního dvora, mají skutečně reprezentovat různorodost. Mají to být lidé, kteří mohou být použitelní v různých oblastech. Musí to být dobří technici, ale zároveň musí být schopni také naslouchat hlasu občanů musí vědět, proč mají případně vystupovat proti zájmům třeba určitých vymezených skupin a organizací, jakým způsobem propojit svou činnost s životem dalších organizací EU. Jsou to tedy odborníci, ale zároveň musí být schopni citlivě vnímat situaci, aktuální situaci a veřejné mínění, jak zde zaznělo od různých řečníků, jejich předchozí zkušenosti skutečně obohacují jejich postavení. Nejde tedy pouze o tu čistě kvalifikační stránku věci, o ty odborné předpoklady, ale také o zkušenosti nashromážděné v minulých letech. Teď se dostáváme ke konci. Eh, ke konci slyšení pro těchto tří stávajících eh, členů soudního dvora. Děkujeme vám mnohokrát. Eh, nyní eh, odročíme zasedání na nějaké tři nebo čtyři minuty a vám mnohokrát děkujeme, pánové. de gérer l'État. exactement En plus, il n'y a pas de montre dans cette salle. Je, je me suis rendu compte. Oui, Ça fait longtemps. Hein. I reopen. Tak dámy a pánové, budeme pokračovat, prosím, usaďte se opět. A nyní vítáme pana Odpu, který je kandidátem nominovaným dánskými úřady a já bych navrhl, abychom opět dali prostor jemu, aby nějakých pět minut vysvětlil eh, svá očekávání, svou motivaci, poté dáme slovo panu zpravodajovi, poté můžete odpovědět, pak mají slovo poslanci. Celkem máme na eh, tuto rozpravu 40 minut. Pane Odpo, slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Připomínám, že můžete mluvit jakýmkoliv jazykem chcete. Eh, já budu hovořit anglicky, případně pokud budou dánsky položeny otázky, tak pak přepnu i já do dánštiny. Je mi velkou ctí být zde přítomen ve vašem výboru jako kandidát na členství v Evropském účetním dvoru. Už jsem tu několikrát byl, eh, naposledy v roce 2007, kdy jsem doprovázel eh, dánský, řekněme dánský výbor pro rozpočtovou kontrolu. Je mi velkým potěšením tu být těším se na členství v účetním dvoře. Má kariéra proběhla v oblasti veřejného auditu, studoval jsem na Kodaňské univerzitě a poté jsem začal pracovat ve dánském auditním úřadu, kde jsem e, po celou zbývající dobu, kromě pár let v 80. letech, kdy jsem e, nějakou dobu pracoval v Lucemburku pro Evropský účetní dvůr. Od roku 95 jsem e, dánský šéf auditor velice často spolupracuji s politickými výbory. V Dánsku je to tak, že eh, veřejný výbor parlamentu může zadávat dotazy a ve své vlastní zemi a pokud se chcete zlepšit, musíte si vytvořit nějaká měřící kritéria, nějaké benchmarky oproti kolegům v ostatních zemích. Eh, v Dánsku je toto klíčovou prioritou, eh, tato spolupráce a tato eh, učení se od ostatních kolegů, což zahrnuje samozřejmě i Evropský účetní dvůr. Dánský auditový úřad se za posledních 8 let zabývá vývojem mezinárodní sady standardů pro veřejný audit. E, minulý rok na Kongresu národních auditních úřadů byla publikována celá, e, byla schválena celá sada kritérií pro sektor veřejného auditu, což znamená, že všechny auditní úřady v celém světě tyto standardy může používat a může si být jisto, že tím, že je používají, používají ten správný a ten správně přijatelný standard. Já jsem zvyklý na to pracovat nezávisle. Podobně eh, jako členové Evropského soudního dvora. My jsme zkrátka nezávislí auditoři eh, i v členských státech, přestože pracujeme v členských státech. A jak jsem řekl, myslím si, že je naprosto klíčovým zájmem tohoto účetního dvora mít velice dobré vztahy s výborem pro rozpočtovou kontrolu, tak jak to je v mém případě v Dánsku, chceme spolupracovat s politickým výborem, který dostává naše zprávy. Poslední věc, kterou bych chtěl na úvod říci, je, že důvod, proč bych chtěl získat místo v účetním dvoře, je ten, že si myslím, že mezinárodní práce je velkou výzvou. A vzhledem k tomu, že jsem v účetním dvoře pracoval i ve sládí, řekněme, eh, těšil bych se na tuto příležitost jako na možnost vrátit se tam. Eh, důležité je také načasovení. Vzhledem ke krizi v Evropě si myslím, že Evropský účetní dvůr a národní auditní úřady musí být aktivnější, musí být aktivnější na společném poli. Rovněž bych chtěl být i součástí toho vývoje, který vidíme za posledních několik let v tom smyslu, že se účetní dvůr posouvá eh, dále na cestě spolupráce, užší spolupráce s národními auditními úřady. To je, myslím, vývoj, eh, který bychom měli všichni oceňovat. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, to bylo eh, ze strany mého úvodu vše. Děkuji. Děkujeme vám. Paní Ayala Sender, prosím. Muchísimas gracias. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. A děkuji také panu Odbu za všechny jeho komentáře. Ve vašem životopise vidím zřetelné doklady vaší nezávislosti vzhledem k tomu všemu, co se odehrávalo v době, kdy jste byl členem dánské vlády. Před několika lety jste byl tedy generálním auditorem a tehdy vypukl skandál týkající se budovy Darbian. Vnitrostátní úřad, který měl na starosti oběřování účtu, abyste tedy v té době eh, vedl tento úřad, uznal, že se neřídil pokyny, které byly přitom povinné, týkající se tedy tohoto typu výstavby. Ty náklady skutečně byly nesmírně vysoké, asi miliarda dolarů. Rozpočet byl tedy překročen, už nevím přesně o jakou šlo částku, ale musel jste se tehdy odpovídat rozpočtovému výboru vašeho parlamentu a uznal jste svou chybu. Jistě chápete tedy naše znepokojení v této souvislosti, i když vaše země se chová velmi příkladně. Pokud jde tedy o postupy zvolené jednotlivými členskými státy. Ale musel jste tedy před rokem uznat, že jste se dopustil dosti výrazného omylu při ověřování účtů týkajících se eh, společnosti s nemovitostmi a že to vedlo k rozpočtovým nesnázím, které byly dosti podstatné. Chtěla bych vás poprosit, abyste nám vysvětlil, o co konkrétně šlo. V dánském tisku bylo možné se dokonce dočíst, že v podstatě ta vaše kandidatura na post eh, auditora v Evropském účetním dvoru v podstatě byla takovou snahou se vymanit z této situace. Děkujeme, pane Odpo. Eh, no, děkuji. Eh, je pravda, že před několika lety dánská televizní společnost stavěla novou budovu zkrátka utrácela za tu stavbu příliš mnoho. Eh, když došlo k 84% využití eh, rozpočtu a bylo postaveno 84% budovy, abychom tak řekli, jsme, tak jsme si mysleli, že je všechno v pořádku. Takže ta zpráva, kterou jsme vypracovali podle mezinárodních standardů, eh, nebyla kritická, protože jsme si mysleli, že je všechno v pořádku, ale ono nebylo. Rád dodávám, že společně s touto společností, společně s auditním úřadem, eh, se nám tyto případy podařilo eliminovat a už se neobjevují. Rovněž kdybych sem přišel a říkal, že jsem za posledních 16 let neudělal jedinou chybu, tak budete vědět, že si vymýšlím. Všichni děláme chyby a pokud jste členem auditního úřadu, musíte ty chyby přiznat, což jsem já udělal. Tento případ však vůbec nesouvisí s tím, že jsem nyní kandidátem na místo v Evropském učení dvoře. Děkuji. Děkujeme vám. Pan Sundegaard. Eh, Je tak. Velkom. Děkuji mnohokrát. Eh, a přeji dobré dopoledne. Mám dva dotazy. První dotaz. Ten se týká vašim písemným odpovědím na dotazy ohledně výsledků, eh, ohledně výsledkového auditu. Vy říkáte, že ne všechny aktivity EU mají adekvátní indikátory, se kterými, eh, pomocí kterých by je účetní dvůr mohl dobře řídit. Což je velice vážná věc, protože to ve výsledku znamená, že efektivní audit výsledků nemůže vůbec proběhnout. Takže já bych rád, kdybyste toto mohl prosím trošku rozvést a vysvětlit, proč si myslíte, že to je ten případ. Druhá otázka je eh, více související přímo s místem pozicí v účetním dvoře. Když se podíváme na váš eh, životopis, tak vidíme, že v oblasti auditu pracujete, eh, jste členem institutu na rozdíl od ostatních kandidátů nemáte například politickou kariéru, což ovšem neznamená, že byste se neangažoval ve velkých politických záležitostech. E, ta aféra z TV City je velice zásadní samozřejmě, ale ta už je daleko v minulosti. Máme zde ale několik i novějších příkladů, například to přeplácení z, e, nemocnic, kdy konkrétně vláda zaplatila poměrně značné částky za soukromou, soukromou nemocnici, což je také předmětem kritiky, protože eh, jste tyto informace nezveřejnili, neodhalili dostatečně včas. A eh, poté se objevila i kritika, že v podstatě vláda, když jste ty informace uvolnili, neuvolnila sama. Takže já si tak říkám, jestli jako dánský kandidát eh, budete chtít posílit národní auditní, auditní dvůr? Nebo je to tak, že se vás Dánsko chce zkrátka zbavit? Ehm, já s dovolením odpovím dánsky, když dovolíte. Ehm, děkuji vám. Ehm, já odpovím tedy v dánštině. První otázka se týká našich aktivit a jejich harmonizace s cíly a s výsledky Dánsko i EU je takové, že e, na výsledky se klade málo nároků, e, a to jak na politické, tak na administrativní úrovni často. E, často není jasné, čeho vlastně máme dosáhnout, to tedy ani na politické úrovni, ani na administrativní, protože se naše aktivita soustředí pouze na vstupy Zkrátka se soustředíme pouze na to, kolik peněz využijeme a už se de facto nikdo nestará, na co budou využity. Nebo respektive na důsledky jejich využití. Eh, důvod, proč se tímto zabývám i ve svých písemných odpovědích, je ten, že když se podíváme na evropskou podporu v Dánsku, eh, dojdeme v podstatě k tomu stejnému závěru. A dojdeme k tomu samému závěru, když se podíváme na čistě dánské projekty. Tím, že byste vybrali pro účetní dvůr Nicméně si myslím, že by eh, účetní, účetní dvůr dánský chtěl posílit účetní dvůr evropský, ne že by se mě chtěli zbavit. Ale jak bylo řečeno, eh, pokud je někdo zodpovědným členem Národního auditního dvora, Národního účetního dvora, pak vláda a chování jednotlivých ministrů pravda, často cílem kritiky, kterou vy sepisujete. A faktem je, že například ten ministr zdravotnictví, kterého jsme kritizovali my, eh, tento neslyšel vůbec rád. A například, eh, ale k tomu ještě musím dodat, že eh, ten případ, který byste zmínil, skončil tím, že parlament podpořil stanovisko Dánského účetního dvora. V tom smyslu, že je správné informace poskytovat pokud eh, zpracováváte informace, které máte právo zpracovávat. A eh, pokud tyto informace jsou důležité pro vaši práci. Děkuji, paní Ivanova. Děkuji vám, pane předsedo. Já eh, do takového detailu dánskou politiku nesleduji, takže se zeptám na něco trošku jiného. Vzhledem k tomu, že vy jste prvním externím kandidátem, který na naše slyšení dnes přišel, myslím si, že určitě byste přinesl čerstvé nápady do týmu účetního dvora. I přesto eh, máte určité zkušenosti tím, že jste byl součástí eh, kabinetu Dánska před nějakou dobou a já se chci zeptat, eh, jaké jsou nejdůležitější výzvy pro účetní dvůr v současné době? Myslíte si, že se jedná spíše o vnitřní záležitosti nebo o vnější záležitosti? Jak tuto situaci vnímáte? Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Já vnímám určitou výzvu pro Evropský účetní dvůr v tom, aby více spolupracoval s národními auditními institucemi. Evropský účetní dvůr musí více spoléhat na práci kolegů v členských státech. Musíme zajistit, aby Evropský účetní dvůr mohl získávat více prostředků na eh, důležitější úkoly. Jako příklad eh, bych řekl, že například evropská finanční krize je věc, kde se účetní dvůr ehm, angažuje a měl by ještě více, musí ještě více spolupracovat s národními auditními úřady, aby připravoval doporučení pro parlament a musí být zkrátka součástí tohoto procesu do budoucna. Děkuji. Ano, dodatečná otázka. Ano, děkuji. Ehm, slyšeli jsme o spolupráci s národními auditními úřady, ale neslyšeli jsme nic o spolupráci s Evropským parlamentem a e, s členy výboru pro rozpočtovou kontrolu v Evropském parlamentu. Jak vnímáte toto? Děkuji. Ano, ehm, No, výbor pro rozpočtovou kontrolu v Evropském parlamentu je podle mě nej, ten nejdůležitější aktér e, v aktivitě Evropského účetního dvora. Aniž e, podávat svá očekávání účetnímu dvoru, tak eh, upřímně nevidím žádné jiné řešení pro dosažení optimálních vnějších vztahů. Je to podobné jako s tímto výborem, eh, s podobným výborem v Dánsku. Tento výbor zkrátka musí žádat zprávy například o situaci v, eh, ve finanční krizi. Je to jednoznačně součástí té celkové Paní Kresle, prosím, děkuji mnohokrát. Já mohu rovnou pokračovat eh, tam, kde paní Ivanová skončila. Podle mého názoru eh, z toho všeho, co vidíme před sebou, máme ještě dosti nevyřčeného. Samozřejmě budeme muset spolupracovat. Eh, mně je jasné, že nemáte vůbec jednoduchou situaci. Měli jsme zde mnoho kolegů, já jsem zde od roku 2004, jmenovali jsme mezi tím už asi 20 členů účetního dvora a máme eh, poměrně velká, velká očekávání. Občas si myslíme, že jsme spokojeni, ale pak zjistíme, že to tak úplně, tak úplně není. Eh, poté eh, Všeobecný, eh, všeobecný audit, to mi nic moc neříká. Co to přesně? Je to zastoupení přímo v účetním dvoře nebo někde jinde? A eh, dále eh, existuje zde nějaká, existovala zde nějaká výzma zastupovat pří, přímo Dánsko v souvislosti s tím případem, který zde byl jmenován? A za čtvrté, jak se dánský účetní dvůr a vy osobně, jste, jak jste se zasadili o větší zapojení Evropské unie do situace auditu v Dánska? Já nevím, jestli si na to ostatní vzpomenou. Eh, v roce 2008, 2. prosince, jsme měli slyšení s paní komisařkou Febol a krátce předtím eh, se eh, v tisku hovořilo o poměrně hloupé volbě Evropské unie. Tehdy se jednalo o nějakých 100 tisíc euro, které nebyly správně využity. A tehdy, pokud si dobře vzpomínám, tak došlo k tomu, že dánský stát dal 100 000 euro, Evropská unie dala dalších 100 000 euro a e, e, nicméně e, ten účel, to znamená modernizace lanovky na nějakém kopci v Dánsku, nebyl, nebyl, vyloženě, nebyl vyloženě správný. To znamená, já se chci zeptat, jakým způsobem budete řídit utrácení evropských peněz, aby se takovéto věci do budoucna neopakovaly. Well, your starting point was more, more precise tak eh, eh, pokud je o přesnější a aktuálnější zprávy komise, tak s tím souhlasím. Vím, že je to eh, velký úkol pro současné vedení účetního dvora, tak aby to zlepšili, aby očekávání například vašeho výboru byla naplňována. Čili tohle by určitě bylo i mým cílem mm, účetního dvora. Když se vrátím k té otázce, na kterou se ptala paní Ayala Sender. Pokud nějaký kontrolní úřad v Dánsku udělá chybu, tak to všichni vědí. Protože se to dostane na titulní stránky, vědí to eh, všichni poslanci média. A pokud já vím, my jsme udělali jednu chybu za 16 eh, let mého funkčního období, drobných chyb, ale jednu velkou chybu. Protože jsme si mysleli, eh, že ta konstrukce je naprosto bezpečná protože tam 84% eh, rozpočtu vynaložených a ta budova byla 84% hotová. Nicméně následně jsme eh, společně s dodavatelem zajistili, aby se to dodělalo za nového rozpočtu. Nic se eh, nestratilo, nic se neschovávalo, všechno se to v Dánsku eh, probala veřejně, protože v zásadě to byla velká zpráva, že eh, kontrolní eh, audit udělal, tedy kontrolní úřad udělal chybu. Pokud je o tu lanovku, nebo ten lyžařský vlek, tak stavěte ji na Bornholmu. To je opravdu nesmysl, protože to je malý ostrov v Balském moři, kde opravdu mnoho nesněží. Takže stavět tam lyžařský vlek uh, už eh, se zdá trošku šíl, šílená. Já ten uh, případ neznám, ale zase uh, víte, že uh, mraky se můžou stavit někde, kde je umělý sníh, ale říkám, ten konkrétní případ bohužel neznám. Ingeborg, uh, máš ještě jednou slovo. Já bych se zeptala, jestli existovaly nějaké výzvy v Dánsku, abyste odstoupil. Ne, vůbec. Já myslím, že jednu chybu za 16 let eh, člověk má povolenou. Jak, když, jak jsem říkal v odpovědi na pana Seneborga, myslím, že v Dánsku se mě nikdo nechce zbavit. A jsem tak naivní, že si myslím, že dánský parlament mě kandidoval a jsem, aby posílil Evropský účetní dvůr. A ne kvůli tomu, mm, že by někdo chtěl, abych odešel z Dánska. Dobrá, ještě nějaký další poslanec se na něco chce zeptat? Vy samozřejmě dostanete slovo závěrem. Ale nikdo jiný se už neptám, tak dávám slovo paní zpravodajce. Děkuji, pane předsedo. Já jsem opravdu překvapená, musím to říci upřímně že noviny se zmiňují o takto závažných nedostacích. Je to samozřejmě velmi dobré z hlediska transparentnosti, ale je tady otázka odpovědnosti. A my vás zde tedy chceme vyslechnout, pane Odbo, protože žádáte o možnost stát se členem účetního dvora. 16 let jste byl odpovědný za určitou instituci, byl jste odpovědný před dánským parlamentem, takže kromě otázek transparentnosti a tedy této veřejnosti je tady také otázka, kdo v podstatě nese odpovědnost. Vy jste tedy připustil omyl, za který jste byl odpovědný, ten omyl byl dosti podstatný. A já bych tedy chtěla, aby ty věci byly transparentní i pro nás a aby tedy také každý se chopil své odpovědnosti, protože pokud dojde skutečně k závažnému pochybení v Dánsku, pokud jste tedy nevyužili náležitých povinných pravidel ve vaší auditorské organizaci a my vás máme jmenovat, abyste se stal novým členem účetního dvora na evropské úrovni. Samozřejmě chápu, že dánská vláda si přeje Evropský účetní dvůr posílit, nicméně my si klademe otázku a samozřejmě je s ní spojeno tedy určité znepokojení, protože v účetním dvoře by měli zasedat lidé, kteří skutečně se hlásí ke své odpovědnosti. A myslím si, že o tom by se mělo skutečně uvažovat, protože jinak budeme samozřejmě my exponováni, protože byste se mohl v příštím roce dopustit stejného pochybení ve vztahu k rozpočtu EU. A vy byste potom jenom mohl říci, ano, byla to chyba, ale jediná chyba za 16 let je skutečně třeba, abyste se e, postavil čelem ke své odpovědnosti, protože jde skutečně o to, zda se můžete podílet na činnosti Evropského účetního dvora a taková věc se skutečně již nesmí opakovat, abyste se sem dostavil a jenom řekl, je mi to líto. Já jsem přijal plnou odpovědnost. Přijal jsem plnou odpovědnost za ten eh, daný případ. Ten případ, o kterém hovoříte, eh, je z roku 2006, ale to není minulý rok. Ten případ, o kterém hovoříte, se týká kontroly eh, společnosti, která proběhla v roce 2006. A když jsem podal zprávu řídící, tedy správní radě, tak to bylo hm, špatná formulace, protože jsme si mysleli, že ta budova je bezpečná. Měli jsme eh, to tedy sformulovat jinak. Já jsem eh, veřejně přiznal, že ta formulace byla špatně. My jsme si mysleli, že bude možné ten eh, rozpočet dodržet, ale to nebylo možné. Takže to byla závažná chyba. A to já jsem na sebe plně vzal. A jak jsem řekl, týká se to případu z roku 2006, nikoli z minulého roku a, a neexistují pochybnosti o tom, kdo odpovídal za tu auditní práci, které jsem odpovídal já. Plně děkuji. Děkuji, paní Ayala. Chcete ještě zareagovat? Para decir, es verdad que empezó en dos... Ano, já jsem chtěla říci, skutečně to začalo v roce 2006, ale potom tedy ty škrty ke kterým došlo, potom tedy ty věci, které se objevily ve veřejných sdělovacích prostředcích, zejména v televizi. Tam jsme přešli od 300 milionů na roční rozpočet až do roku 2010, takže to samozřejmě začalo v roce 2006, ale ty škrty, které byly spojeny s těmito tedy nedostatky, ty byly mnohem jaksi v časovém horizontu rozloženy na delší období. Takže já se domnívám, pane předsedo, že samozřejmě k těmto všem věcem přihlédneme. Uznat chybu je skutečně důležité, ale není to dostatečné. Pokud by to v podstatě nemělo třeba vést i k nějaké demisi takové osoby. Thank you very much. myslím, že je třeba brát na zřetel, že, že já jsem nezodpovídal za stavbu té budovy. Já jsem byl auditor. Přijal jsem plnou odpovědnost za výsledek auditu. Ono to možná tak eh, vypadá z té eh, formulace, že já jsem odpovídal za výstavbu té budovy, ale odpovídal jsem za audit. Ta auditní práce eh, během těch eh, let eh, se držela mezinárodních standardů. Ta chyba spočívala v tom, jak jsme sformulovali závěr ke danému roku, kdy jsme si mysleli, že ten rozpočet bude dodržen. My jsme řekli, že ten rozpočet stačí na dokončení výstavby, ale to nestačilo. A ti odpovědní za přetažení nákladů nebyli ovšem auditoři. Děkuji. Ještě někdo? Není tomu tak? Takže vám mnohokrát děkuji. A teď přerušuji jednání na několik minut. teď je to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 Halo, halo, halo. Jo, halo, halo, halo, halo, halo, dobrý. Good, I ask everybody... Tak, dámy a pánové, já vás poprosím, vraťte se na svá místa a budeme opět pokračovat. Takže eh, pokračujeme v našem zasedání, prosím. A vítáme pana Juan Francisku Corona Ramon, který byl nominován španělskou vládou, aby se stal členem Evropského účetního dvora. Jak už je zde zvykem, dá, dostaneme, dostane kandidát nejprve slovo na zhruba pět minut na úvodní prohlášení, aby vysvětlil, jaké jsou jeho cíle a záměry. Staneli se členem účetního dvora v Lucembursku. Takže prosím, máte slovo. Eh, muchas gracias, señor presidente. Děkuji, pane předsedo. Dal jste mi pět minut a já se pokusím odpovědět na jednotlivé otázky, které mi byly položeny. Já jsem spíše tedy specialista, pracoval jsem po dlouhou dobu v oblasti auditu ve veřejné sféře, zejména od okamžiku, kdy jsem ukončil svá vysokoškolská studia. Začal jsem potom pracovat na ministerstvu financí, pracoval jsem také pro Barcelonskou univerzitu Prošel jsem různými výběrovými řízeními, což mi umožnilo, abych se tedy dostal na vyšší místa. A v roce 93 jsem se stal řádným profesorem aplikované ekonomiky Rovněž mám zkušenosti v soukromém sektoru v Barceloně, ale také na Baleárách. Rovněž jsem pracoval pro vysokou školu, která umožňuje studium na dálku. Hodně tedy mé činnosti se týkalo výuky a výzkumu. To mne také dovedlo k tomu, že jsem se podílel na různých mezinárodních projektech, zejména v Jižní Americe, u Meziamerické rozvojové banky a rovněž jsem se podílel na realizaci konkrétních projektů pro různé země, různé vlády, které mne pověřily nejrůznějšími úkoly. Z hlediska auditu jako takového jsem začal pracovat jako auditor po ukončení svých studií v oblasti ekonomiky. Byl jsem eh, auditorem tedy na nižších postech, potom jsem se stal tedy seniorem na účetním dvoře, účetním úřadě a jsem také tedy jedním ze zakladatelů rejstříku, úředního rejstříku při účetním dvoře, který takto tedy byl poprvé založen na půdě mé země pro eh, regulaci veškerých otázek spojených s výkonem profese auditora. Po založení tohoto rejstříku jsem také založil rejstřík eh, ekonomů auditorů, což je rejstřík který vlastně působí při eh, kolegiu španělských auditorů a po celou dobu, tedy po celou svou profesní dráhu, jsem zastával nejrůznější funkce v oblasti auditu. Šest let jsem působil v oblasti finanční analýzy. Byl jsem tedy ve vedení organizace, která se zabývá touto činností a byl jsem zástupcem auditorů eh, při tedy tomto analytickém orgánu. Vidíte tedy, že je to profesní dráha, která skutečně odkazuje na mou úlohu specialisty. Po celou tu dobu jsem často měl příležitost spolupracovat se španělskou vládou během tedy působení nejrůznějších vlád a vzhledem k tomu, že jsem původem katalánec, pracoval jsem také s katalánskou e, eh, samozprávou e, eh, v Katalonii a jsem tedy nesmírně rád, že mám příležitost, abych se vám dnes představil. Doufám, že budoucnosti budu mít možnost skutečně odvést kvalitní práci na účetním dvoře Evropské unie, jakožto odborník na veřejné finance a budu skutečně velmi poctěn. Thank you very much. Then the floor is... Děkujeme mnohokrát. Nyní má slovo paní zpravodajka, paní Ayala Center. Sí, muchísimas gracias, presidente. Ano, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji panu Korono Ramonovi za způsob, jakým zde vystoupil. Váš kvalifikační předpoklady jsou dosti velkým překvapením pro nás. Jste skutečně velmi dobrým auditorem, působil jste ale také v oblasti vzdělávání, výzkumu, máte zkušenosti z nejrůznějších zemí světa. Myslím si, že skutečně vaše profesní úroveň je velmi pozoruhodná. Jste zde tedy na vyžádání mé současné vlády, zatím tedy socialistické vlády. Jste také rektorem katalánského institutu který je odbočkou institutu FICE, který v podstatě měl eh, ve své na svých počátcích tedy požehnání od pana Asnára, který je naopak tedy eh, v té, na té druhé straně politického spektra. A pokud jde o vaši spolupráci s katalánskou vládou, chtěla bych vás požádat, abyste nám vysvětlil, protože to je oblast, Eh, ve které bychom se chtěli do budoucna uplatnit. Chtěl bych tedy, abyste nám vysvětlil, pokud byste se stal členem účetního dvora, jak hodláte přispět eh, ke zbližování eh, s těmi národními vládami v oblasti legislativy, v oblasti, která se týká řízení a zprávy evropských fondů a prostředků. Hodláte něco tedy udělat proto, aby se účetní dvor eh, přiblížil tomu, co se děje na národní vládní úrovni, vzhledem právě k vašim předpokladům, k vaší tedy předcházející pracovní dráze v oblasti auditu i v oblasti vysokoškolského studia. Skutečně si myslím, že by tyto vaše předpoklady mohly být velmi užitečné. Yes, you have floor, sir. Eh, disculpe. Eh, por supuesto, con respecto al, al primer punto. Eh, la... Ano, děkuji. Pokud jde o první vaši otázku. Vaše informace jsou správné, já jsem to neuváděl ve svém životopise, protože tato nadace nijak nesouvisí tedy s mojí profesní dráhou v úzkém slova smyslu. Skutečně, pokud se tedy podílím mm, na činnosti řízení této nadace, je to proto, že jsem působil na ministerstvu průmyslu a také zahraničních věcí pana Josefa Piketa, který je můj přítel od tedy vysokoškolských studií v Barceloně a který byl tedy eh, určitou dobu předsedou lidové strany eh, v oblasti Katalánska a on mě tedy požádal, abych se jakožto odborník a přítel podílel na činnosti této nadace. Chtěl bych však uvést, že se absolutně nejedná o žádné politické závazky z mé strany. Já jsem se po celou dobu svého pracovního působení snažil přispívat svým dílem k práci všech, kdo mne o to požádali. A já jsem proto tedy přijal tento návrh, protože bych byl přijal i návrh od kohokoliv jiného, ať už by se jednalo o jakoukoliv stranickou příslušnost. Vy jste se konkrétně tedy ptala i na katalánskou vládu. Já jsem velmi tedy blízký katalánské vládě, ale také katalánské opozici. Je třeba skutečně zachovávat závazky, které jsme vyjádřili svým celoživotním přístupem. Trošičku mne překvapily určité články, které jsem se mohl dočíst v tisku, pokud jde o práci katalánské vlády. Já po celou svou pracovní dráhu jsem usiloval o co nejvyšší efektivitu skutečně mou hlavní snahou bylo co nejvíce omezovat veřejné výdaje, eh, dosahovat velkých úspor v této oblasti. A rozhodně bych tedy neviděl nic zarážejícího na tom, že je možné tedy přinášet jaksi toto poselství dál, ať už se jedná o jakékoliv tedy politické kruhy, které mohou tuto zkušenost využít. V současné době, pokud je o EU a některé členské státy, chápu, že je nutné posilovat kontrolu a vztahy s národními účetními dvory a také s účetními dvory určitých tedy samostatných územních celků, jako je třeba tedy tato situace eh, patrná ve Španělsku. Je jisté, že Evropský účetní dvůr musí působit efektivně a že tedy Evropský parlament musí vykonávat náležitou politickou a zákonnou kontrolu. Děkuji. Nyní se tím pádem dostáváme k poslancu a první je Ingeborg Kresle. Eh, děkuji, děkujeme vám, pane profesore Ramone. Eh, já jsem z těch podkladů eh, nezjistila, čemu se věnujete momentálně. Možná, že by bylo vhodné sem nějakou situaci, eh, nějakou, nějakou, nějakou takovouto věc dát. Eh, před třemi dny byly volby ve Španělsku a socialistická vláda prohrála. Eh, podle smluv má vláda právo jmenovat člena, jmenovat poslancem kandidáta a teď my tady máme ten problém, že Eh, tady nechceme nové vládě upřít toto právo. My jsme eh, v naší frakci o tomto hodně mluvili. Já jsem trvala na tom, že eh, tato novina, nominace nemůže být platná pro kandidáty, které jsme kdysi měli. Měli jsme tu případy, kdy nová vláda byla tak daleko od svého nominovaného kandidáta, že bylo zkrátka nutné té vládě dopřát právo jmenovat nového kandidáta. Ale vzhledem k tomu, že máme teď tři dny po volbách, Eh, musíme zohlednit právo eh, této vlády, této nové vlády eh, na jmenování kandidáta a proto se ptám, jak to bude s vaší kandidaturou, koho jmenovali oni. A já bych chtěla vyzvat také ostatní kolegy, abychom té nové vládě dali šanci jmenovat nového kandidáta, protože faktem je, že Eh, volby byly před třemi dny a 20. prosince bude nová vláda u moci. Myslím si, že ten důvod je velice dobrý, abychom eh, řekli, že při vašem jmenování musíme ještě počkat. A poté se chci eh, ještě zeptat vás na to, jak si představujete vztahy s Evropským parlamentem. My máme v Lucembursku Evropský účetní dvůr, který je od nás tady poměrně daleko, což znamená, že pokud Eh, nebude snaha být v kontaktu s parlamentem, tak ty kontakty také nebudou. Jak si tedy představujete spolupráci s parlamentáři, s poslanci Evropského parlamentu? Chcete odpovědět rovnou, pane kolego? Prosím. Eh, eh, Já se pokusím odpovědět. Pokud jde o mou současnou pracovní dráhu, chtěl bych říci, že jsem ředitelem technickým ředitelem podnikového institutu, Institutu pro rodinné podnikání. Týká se to tedy organizace velkých rodinných podniků, což ve Španělsku tedy představuje určitý významný sektor. Jedná se především o to poskytovat jim technické poradenství a také pracuji na částečný úvazek na univerzitě, na soukromé univerzitě v Barceloně, kde v podstatě vyučuji veřejné hospodářství, právo a také politické vědy. Rovněž eh, se zabývám doktorským studiem na této soukromé barcelonské univerzitě a pokud je o vaši druhou otázku, chtěl bych poskytnout právní i technickou odpověď. Pokud je o tu technickou stránku věci, když se podíváte na můj životopis, uvidíte tam, že zde nejsem proto, že bych náležel k jakékoliv politické straně. Pokud jsem zde dnes mezi vámi, je to jenom eh, vzhledem k mé profesní dráze v oblasti auditu a veřejných financí a jsem na to skutečně velmi hrdý. V roce 84 jsem se podílel spolu se socialistickou vládou Felipe Gonzalesa na celé řadě projektů. Pak jsem spolupracoval s vládou Asnarovou a pak jsem se opět tedy přiblížil vládě pod vedením pana Zapatera. Takže jsem skutečně spolupracoval se všemi po sobě následujícími vládami ve Španělsku, ať už tedy to byly socialistické nebo e, lidovecké e, strany, které mne vyzvaly ke spolupráci. Takže skutečně jsem byl vždycky přivolán jakožto odborník a myslím si, že to je důležité i pro Evropský účetní dvůr. Nyní z právního hlediska existují zde určité postupy, eh, ke kterým se váží určité lhuty. Možná, že tedy nejsem ta osoba, která by to měla zde říkat. Nicméně ty lhuty byly přísně dodrženy. Je pravda, že ve Španělsku došlo k volbám, to je nesporný fakt. Nicméně, dokud není nová vláda ustavená, současná španělská vláda je tedy ta, která byla zvolena před čtyřmi lety. Evropský parlament přeskoumává kandidaturu, kterou předložila vláda v době, kdy tedy tato vláda je u moci. A myslím si, že to je nejlepší odpověď na vaši otázku ministrině pro hospodářství, která je také tedy místopředsedkyní vlády, přijala rozhodnutí, které podle mne splňuje veškeré zákonné předpoklady. A teď třetí otázka. Pokud jde o vazbu mezi Evropským parlamentem a účetním dvorem, musím tedy říci z osobního hlediska, že je skutečně důležité, aby tyto vazby byly velmi těsné a já se skutečně pokusím, pokud budu vybrán, abych tedy co nejvíce přispěl k posilování těchto vztahů. Nyní se domnívám, že pro účetní dvůr je nezbytné poskytovat informace, které mají skutečně relevantní ráz pro Evropský parlament, aby Evropský parlament mohl přijímat svá rozhodnutí. Nejde zde vůbec o to, že bychom měli vystupovat jako nějaká překážka, právě naopak. Je třeba spolupracovat s jednotlivými zpravodaji, aby tyto vztahy byly co nejtěsnější a také přinášeli plodnou spolupráci a já tedy budu vždy k dispozici členům Evropského parlamentu a právě tedy vašemu výboru Kokobu. Uh, uh, Jedná se o organizační záležitost? Ne. Dobrá, v tom případě má slovo paní Gutierrez Cortina. Ano, děkuji, pane předsedo. Domnívám se, že zásluhy pana Korony skutečně vycházejí z jeho vysokoškolské dráhy. Zde tedy rozhodně nemám žádné pochybnosti, pokud jde o vaše profesní předpoklady, ale mám tady určité pochybnosti, které bych vám ráda předložila. A myslím si, že vaše kandidatura by měla být přeskoumána později, až skutečně padne rozhodnutí nové španělské vlády, která byla zvolena před třemi dny. Já zde mám vyhlášku z úředního věstníku, kde se potvrzuje tedy odchod pana Jose jako Luise Zapatera. Takže už nelze hovořit o Zapaterově vládě. Myslím si, že musíme skutečně zachovávat demokratická pravidla. Je tady na jedné straně tedy otázka zákona, ale na druhé straně otázka legitimity. Pochopitelně, že zákonnost je první předpoklad, ale tedy politická legitimita je možná něco mnohem subtilnějšího, co však musíme zároveň zohlednit. Takže dokud eh, nebudeme v podstatě tyto věci brát v potaz, nebudeme úplně v souladu s se zásadami. Čili pokud se nová vláda rozhodne vás také jmenovat, samozřejmě to budeme akceptovat. Je nicméně třeba skutečně zohlednit skutečnost že musí být dodržena i ta zákonná stránka věci, ale i ta stránka politická, to znamená politická legitimita. A ještě je tady jedna věc, která mne znepokojuje ještě více, že skutečně nebyl vytvořen konsensus. Vy totiž říkáte, že pokud jde o tu nadaci FICE, že jste například eh, činil různé přednášky a že tedy to v podstatě může být součástí koncensu s vaší socialistickou současnou vládou. Nicméně nemůžeme tyto věci směšovat. Nemůžeme směšovat parlament a nemůžeme směšovat lobby nebo nadaci jenom prostě proto, že se jedná o specifickou politickou skupinu, která tyto věci hájí. Myslím si, že skutečně je tady jasná otázka tedy správně, náležitým způsobem zvolené vlády a že to nemůžeme srovnávat s nadací, ať už tedy tato nadace vykonává jakékoliv tedy činnosti. Samozřejmě nadace FAIS je tedy eh, blízká svými politickými názory eh, lidové straně, nicméně to nemůžeme skutečně směšovat. A proto si myslím, že vaše kandidatura by měla být přeskoumána později, protože vy hovoříte o oficiálním konsensu a ten konsensus ovšem nebyl nikde skutečně oficiálně uznán. A já myslím, že by to skutečně mohlo škodit výkonu vašich funkcí, pokud bychom vás tedy vybrali. You want to come in straight away? Omlouvám se, pane předsedo, nicméně bych tady chtěla přinést malé upřesnění k tomu, co zaznělo od kolegyně. Kandidát zde nic nesměšoval. Já jsem byla poněkud překvapena tím, že ho navrhuje vláda, protože obvykle to skutečně tedy bývá na bázi koncensu a že jsem viděla, že zároveň tedy pracuje pro nadaci, která je jaksi ideologicky velmi silně eh, vyznačena. Takže já skutečně nechápu, jak mu to můžete teď vyčítat, paní Gutierrez spíše jsem byla překvapena já, protože jsem skutečně proskoumala všechny složky, které byly obsaženy eh, v jeho spise, protože jsem viděla, že tedy skutečně je to někdo, kdo má tedy velké předpoklady na úrovni vysokoškolské, ale také na úrovni profesní. A myslím si, že skutečně kandidát jaksi zde nic nesměšoval. Bueno, la primera parte ya... Teď můžete reagovat, pane Ramone. Ponente ha contestado. Ano, skutečně paní zpravodajka odpověděla víceméně místo mě. Už asi nevím, co bych k tomu mohl dodat. Domnívám se skutečně, že zákonodárný sbor musí samozřejmě zachovávat zákonnost, to je zcela základní předpoklad účetní dvůr je velmi tedy odborný útvar a myslím si, že politický profil zde nehraje zásadní úlohu, že nejdůležitější je nezávislost. A já myslím, že jsem svou nezávislost projevil po celou svou profesní dráhu. A myslím si, že to je skutečně to nejdůležitější. Děkujeme, paní Kajer. Pan Kajer, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, já bych byl rád a poprosil bych i ostatní kolegy, aby se tím také řídili. Eh, eh, když hovoříme o otázce, jakým způsobem bude posuzovat kandidáty, aby, když to vyhodnocujeme, abychom to posunuli na jinou část eh, našeho pořadu jednání. To tak teď není, takže já bych prosil, jestli nám to do, špaleš, do španělštiny můžeme, můžeme, eh, můžeme přeložit. My jsme tady na slyšení, abychom kandidáty mohli vyslechnout, mohli jim posla, po, podávat otázky, ne abychom je hodnotili. Eh, možná bych ještě měl zopakovat tu stejnou otázku, kterou jsme měli na eh, kolegu z Dánska. Ta otázka se týká činnosti zde v tomto výboru. Eh, děje se nám to, že se tu hodnotí chybovost, eh, počet chyb účetního dvora, přičemž je samozřejmě chceme eliminovat. Jako nový člen účetního dvora eh, by Španělsko eh, v tomto případě si zasloužilo naši pozornost, eh, když se podíváme na generální ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, vidíme, že to hodně souvisí s tím, že zpráva, veřejná zpráva ve Španělsku vypadá v současnosti tak, že eh, zpráva regionálních fondů ve Španělsku eh, vyloženě částečně v regionech a eh, částečně také v centru, v centrální administrativně Španělska postrádá jakousi strukturu odpovědnosti a je hodně, má hodně velké riziko chyb. A potom také, pokud jde eh, o spolupráci účetního dvora a výboru pro rozpočtovou kontrolu eh, ze španělské strany, zde se musíme ptát, jak, nezávis, jak nezávisle se této činnosti budete moci věnovat, eh, vzhledem k tomu, že pocházíte právě ze Španělska. Děkuji. Ano, děkuji. Já s vámi souhlasím Všichni vědí, že Španělsko je země, která je příjemcem evropských fondů, a to ve velké míře, takže když si uděláme nějaké nahodilé analýzy, je možné, že skutečně tedy ta míra určitých nedostatků a pochybení je vyšší u Španělska než u jiných zemí. Nicméně e, tato míra pochybení jistě vzbuzuje znepokojení z v tom s vámi souhlasím a tudíž je nezbytné v rámci možností prohlubovat vztahy se španělským účetním dvorem a také tedy s jednotlivými účetními dvory, které působí v jednotlivých samozprávných územních celcích ve Španělsku. A já jsem naprosto připraven učinit vše pro to, aby ta spolupráce byla co nejtěsnější, abychom splnili svůj cíl, což je tedy co nejlepší využívání prostředků obsažených v evropském rozpočtu. Dobrá, tak paní Ajala, eh, jste na seznamu nebo chcete až závěrem? <clears throat> Gracias, presidente. <clears throat> Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěla uzavřít a vrátit se Pardon, ještě někdo žádal o slovo? Oui. A ah, vous avez encore des questions. Máte ještě otázky, promiňte, promiňte. Je to otázka? Já jsem myslela, že už chcete, abych přednesla závěry. Pan Ody ještě má otázku. Proto jsem se ptal. Pan Ody, prosím, máte slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl říci, že kandidatura pana Korony a jeho vystoupení ukazuje, že je to skutečně vynikající kandidát a podle mého názoru skutečně splňuje podmínky článku smlouvy. To znamená, že má zkušenosti v oblasti auditu, ale jsem tedy zpravodaj pro svou skupinu a chápu tedy také tu otázku politické legitimity, která zde vyvstala. Chtěl bych, pane Korono, říci, že mi připadá poněkud nevhodné, že ve vašem vystoupení můžete říci, jak vypadají vlastně lhuty, před kterými stojíme. To je naše odpovědnost. To je skutečně jaksi naše věc, nikoli vaše. Omlouvám se, zde mi tedy ta vaše úvaha připadala poněkud mimo hlavní téma. Musíme samozřejmě přestat být pokrytečtí a musíme skutečně se si posílit, protože musím říci, že kandidatura pana Korony je skutečně velmi dobrá, ale zároveň bych nechtěla, aby zde docházelo k nějakým kolaterálním škodám, které by rozhodně nikomu neprospěly. Takže, pane předsedo, domnívám se, že zde existují určitá pravidla. My nemůžeme tedy se snažit aplikovat právo a zároveň ho nedodržovat. My musíme skutečně jaksi být aktivní v politické sféře, to od nás očekávají občané. Takže pokud jde o ty informace týkající se harmonogramu, pokud jde o tedy změnu, eh, ke které došlo ve vládě země, která tedy navrhuje tuto kandidaturu, možná eh, zapomněl na to, že v jednacím řádu parlamentu se říká, že na návrh 40 členů parlamentu příslušného výboru nebo tedy politické skupiny, skutečně může tedy parlament rozhodnout o tom, že bude odročena vaše kandidatura. Myslím si, že změna vlády je skutečně nový, ovšem dostatečně závažný fakt proto, aby jedna z těchto tří politických skupin, buď tedy politická skupina uvnitř parlamentu, a já samozřejmě ještě nevím, jak bude hlasovat náš výbor. Zda náš výbor bude chtít skutečně navrhnout parlamentu odročení této nominace, aby se parlament tedy této otázce věnoval. Ale já bych měl tedy ještě jednu otázku pokud nové politické síly, které budou vládnout ve Španělsku, vás o to požádají, stáhl byste v takovém případě svou kandidaturu, pokud byste o to byl požádán? Tak to byla jasná otázka. Bych chtěl zdůraznit, že o postupu a o kvalitě kandidátů budeme hovořit později odpoledne. Nyní eh, máme informační zasedání o, o profesních kvalifikacích kandidátů. A takže eh, to, jak to potom budeme eh, řešit, eh, bude na uzavřeném zasedání odpoledne. Takže každé, každá poznámka ke kandidátům by měla být tedy odložena na později. Ingeborg, máš slovo. Španělsko už 10 let má nejvíce nesrovnalostí ve strukturálních fondech. Nic se nezměnilo za 10 let. A od té doby, co já jsem tady to nedokážu pochopit. A účetní dvůr eh, zatím vůbec nepomáhá řešit tuto otázku, protože eh, nechce ukazovat na konkrétní vyníky. Takže eh, Španělsko, Itálie a Řecko mělo dohromady, měly dohromady 95 všech nesrovnalostí ve strukturálních fondech. Teď jsme Řecko vystřídali za Českou republiku v tom novém období takže tohle jsou informace, ale bohužel z, eh, eh, z komise a ne z účetního dvora. Čili ono by opravdu bylo dobré, kdyby španělský člen, a možná si tady eh, trošku, já, já ani mimochodem neznám jeho jméno, bylo by skvělé, kdyby španělský člen účetního dvora opravdu se pustil do vlastní země a hovořil s ní na rovinu. Ale je třeba prostě se do toho pustit zcela jasně, aby se opravdu něco eh, změnilo. Děkuji. Tak to byla také eh, jasná otázka, prosím. Já bych vám chtěl říci, že jsem zvyklý hovořit jasně, a to nejenom ve vztahu k současné vládě, ale i k minulé vládě, která nevždy oceňovala mou upřímnost, ale Udělal jsem to ve Španělsku, opravdu jsem poukázal na věci, které mi nepřišly v pořádku a není to proto, že je to má země, eh, že bych tedy se snažil tuto zemi nějakým způsobem eh, chránit více, než je únosné. Mým skutečným cílem je v rámci tedy svých možností se snažit tuto situaci změnit nejenom pro dobro Španělska, ale pro dobro celé Evropské unie. Muchas gracias. En esta línea... Ano, děkuji. Když jsme se dostali k dalším otázkám, španělský auditor samozřejmě bude mít určité problémy se španělskou vládou i se španělskými jednotlivými regiony autonomními. Tady rozhodně tedy musíme tyto věci jasně označit, protože účetní otázky ve Španělsku nejsou nic jednoduchého. Myslíte si, že vaše práce bude mít tedy větší váhu, pokud skutečně budete vybrán na základě koncensu. A co tedy rozumíte koncensem v oblasti vládní? Myslíte si, že konsensus má být tedy skutečně určitou dohodou, ke které dojde mezi současnou a budoucí vládou? Nemyslíte si, že pak byste měl skutečně jaksi větší váhu ve vztahu k tomuto těžkému úkolu? Pane Korono, Odpověď. Já jsem se možná ne zcela přesně vyjádřil. Možná jsem vzbudil dojem, že všechno bylo učiněno bez snahy zachovat legitimitu. Hmm, pravděpodobně tedy jsem se vyjádřil neobratně. Navrhla mne tedy vláda, určitá vláda. Já se domnívám, že pokud jde o práci v oblasti auditu, ověřování účtů, že tam skutečně zásadní schopností je nezávislost. Politické otázky jsou až tedy něco, čím se nehodlám zabývat. Dobrá, děkuji. Nevidím ještě pan Ody jednou. Tak můžete zopakovat otázku. Já jsem se chtěl zeptat, zda politické síly, které teď jsou tedy ve španělské vládě, pokud by tedy eh, došlo k tomu, že by ho požádali, aby stáhl svou kandidaturu, protože v podstatě bylo řečeno, že pokud tedy parlament nevydá jaksi souhlasné stanovisko, takže by kandidát stáhl svou kandidaturu v podstatě jdu tedy tou cestou koncensu, o který samozřejmě usilujeme všichni, který nám všem leží na srdci. Nevím, zda v rámci Kokobu v podstatě by možná nebylo špatné, když by byl vybrán kandidát, kterého tedy navrhuje socialistická vláda a který by potom kontroloval vládu pravicovou. Nicméně, kdybyste o to byl požádán, stahl byste svou kandidaturu, abychom dospěli snáze ke kompromisu. Ano, eh, já bych chtěl k tomu říci, že já jsem vlastně kandidaturu žádnou nepodával. Já jsem byl tedy vybrán s současnými představiteli a má kandidatura byla předložena jimi. Samozřejmě, že vykonávat funkci eh, člena účetního dvora bez důvěry parlamentu, to opravdu by nebylo nic jednoduchého ani předchozí vláda, ani současná vláda, nikdo mi v podstatě nediktoval, co mám říkat a nedostal jsem ani žádné pokyny od té vlády, která teprve nastoupí, takže skutečně nechápu, jak mám odpovědět na vaši otázku. Sí, bueno, yo creo que... Eh, ano, paní zpravodajka, já se domnívám, že máme před sebou situaci, kde máme tedy dánského kandidáta, kterého předložila eh, vláda, která rovněž vlastně prohrála ve volbách. Čili my tady v podstatě máme potvrdit určitou kandidaturu. Zde také tedy máme u belgického kandidáta podobnou situaci vzhledem k tomu, jak vypadá situace s belgickou vládou protože došlo k volbám, vláda se změní, ale já skutečně nechápu, kde je problém. Když jsem hovořila s našimi orgány v Madridu, tak nikdo nezmínil jakýkoliv problém ve vztahu k této kandidatuře. Kristino, je mi líto, ale opravdu s tou kandidaturou nejsou žádné problémy je skutečně zbytečné hledat jakékoliv argumenty, protože já nechci takovouto diskusi vůbec navodit. Tady se opravdu nemůže jednat o nějaký střed mezi dvěma vládami. My tady skutečně zkoumáme kandidaturu, kterou předložila vláda, která je zcela legitimní. Dánský kandidát je ve stejné situaci a belgický kandidát je rovněž ve stejné situaci, protože nemáme žádnou vládu v Belgii. Protože nemáme belgickou vládu, tak by to znamenalo, že bychom neměli žádného kandidáta za Belgii. Jistě pan Pochopíte, že já zde nejsem proto, abych absolutně za všech předpokladů hájila kandidaturu pana Korony já myslím, že je to skutečně dobrý odborník, že ho navrhla legitimní vláda, jako je to tedy i v případě jiných kandidátů, a že parlament zde není proto, aby vytvářel nějaké precedenty. Já jsem skutečně e, vyslechla náležitě to, co říkal pan předseda Mulder. Já se samozřejmě připojím k jeho názoru, až budeme o těchto otázkách diskutovat. Nicméně náš parlamentní výbor a celý parlament by skutečně neměl takovéto precedenty vytvářet. To, že došlo ke změně vlády, neznamená, že budeme změnit, moci změnit veškeré kandidatury, protože lhuta mezi naším slyšením a dalšími tedy aspekty nebude úplně nejvhodnější. Dnes ráno skutečně jsme vyslechli i jiné kandidáty, kteří jsou v obdobné situaci, kde vlastně dochází k vládním změnám, pak tedy nechápu, proč bychom měli s každou z těchto kandidatur zacházet odlišně. My tady zkoumáme specifickou kandidaturu, kandidaturu pana Korony, který podle mne skutečně splňuje veškeré profesní předpoklady, které jsou požadovány a musíme se vyjádřit k tomu, zda jeho kandidatura je relevantní ve vztahu tedy k určitému postupu, ale rozhodně zde není nic nelegitimního nebo nelegálního. Dobrá, tak já vám moc děkuji a ještě jednou bych zdůraznil, to, co jsem říkal předtím. Že tady hovoříme o profesní kvalifikaci kandidáta. Dnes odpoledne si potom popovídáme o proceduře. A budeme hlasovat o všem, co se eh, navrhuje. A zatím jsme se měli psát pouze eh, na technické eh, kvalifikaci, na kvalifikaci kandidáta samotného. Takže vám mnohokrát děkuji. a doufám, eh, že brzy se pustíme do dalšího kandidáta. Děkuji. I reopen. Tak znovu zahajuji eh, naše zasedání a eh, vítám pana Italu. Nevím, jestli ho tady můžu vítat tady eh, v našem středu, protože on sem stejně patří, ale stejně jako u ostatních kandidátů. mám nové prostor asi pět minut na to, abyste vysvětlil, proč jste přijal kandidaturu a co byste chtěl dělat, až budete eh, členem soudního dvora. Máte slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. Je mi eh, jak ctí, tak potěšením eh, před vás dnes předstoupit, ale musím přiznat, že poprvé jsem tady tak trochu nervózní zasednout s vámi takhle vepředu v tomto výboru. Nicméně dovolte, abych řekl něco o, o svých profesních zkušenostech. Mám zkušenosti na všech úrovních státní zprávy, na místní úrovni v Turku a na národní úrovni z finského parlamentu, kde jsem byl eh, předsedou eh, v ústavodárného výboru, mm, potom v národní vládě jako ministr vnitra a potom na Evropské eh, unii jsem tedy byl poslancem Evropského parlamentu. Také e, jsem byl e, v čele e, různých malých a středních podniků. Kromě toho jsem byl také policejním náčelníkem a státním zástupcem. Možná, že nevíte, že než jsem eh, nastoupil eh, do Evropského parlamentu, jsem také byl karatista eh, a karate je sport, který člověka naučí respektovat oponenta protivníka tedy a mít k němu úctu. A teď něco k auditu. Byl jsem hm, auditorem finské banky, finské národní banky tedy a, a finské banky pro inovace Citra. Zároveň jsem eh, byl auditorem eh, místních firm a když jsem byl praktikujícím právníkem, tak jsem byl také auditorem eh, soukromých firm. Možná, že nejlepší zkušenost, kterou jsem získal, je, byla ovšem zkušenost zpravodaje v tomto výboru. Zaměřil bych se na tři zásadní věci. Efektivita, transparentnost a spolupráce všem, co to eh, znamená v praxi? My všichni si vždycky musíme eh, klást otázku, jestli eh, používáme ty nejlepší postupy, abychom ehm, dosáhli svých cílů a jestli stále a kriticky hodnotíme svoji práci. Tímto způsobem jsou audity velice důležité. Efektivitu eh, lze také eh, posuzovat prostřednictvím eh, prohlášení o věrohodnosti DASu. To je úžasný instrument pro posouzení toho, jak se vynakládají prostředky. A v některých případech může ukazovat, že žádného pokroku neučiníme. Chybovost u politiky soudržnosti je pořád příliš vysoká tam, kde je eh, ta chybovost takhle vysoká už dlouhá léta, je také správné eh, se ptát, jestli jsme opravdu dostatečně efektivní. Musíme se zaměřit na spolupráci, abychom nalezli řešení hmm, ohledně toho, jak minimalizovat chybovost. Ve většině případů Evropská unie by měla tedy vydávat sankce vůči, evropským, eh, vůči členským státům. Za druhé, transparentnost, ta je základem celého systému. Daňoví poplatníci mají právo vědět, jak se vynakládají jejich prostředky. Kokobu zastupuje daňové poplatníky a občany a proto by měl mít eh, právo dostat se k veškerým informacím a dokumentům, aby mohl eh, vykonávat svoji funkci naplno. A závěrečný bod je spolupráce. Spolupráce mezi jednotlivými institucemi a zejména hm, ve členských státech. Ta je velmi důležitá. Musíme nalézt eh, duch, ducha spolupráce a společných cílů, eh, na kterých se shodneme všichni. Ve stávajícím eh, hospodářském ovzduší je na nejvíc důležité, abychom se postarali o řádné vynakládání evropských fondů. Myslím si, že tady je pro účetní dvůr klíčová role a pro mě by bylo ctí eh, se jeho práce. Děkuji. A jako obvykle dáme slovo nejdříve naší zpravodajce. Sí, gracias, presidente. Ano, děkuji, pane předsedo. Vítáme vás, pane Italo, a přejeme vám hodně štěstí pro vaši kandidaturu vy jste říkal, že se věnujete karate, to je bojový sport. A pokud jde o vaše činnosti, hovořil jste velmi zřetelně již od samého začátku o těch vztazích mezi účetním dvorem a naší institucí Skutečně si myslím, že jste projevil velkou poctivost a chtěl bych, chtěla bych se zeptat v okamžiku, kdybyste se ocitl na druhé straně, to znamená tedy na půdě účetního dvora, jak ty své zkušenosti Eh, ve vztahu tedy k náročnosti, kterou na vás bude klást také náš výbor Kokobu. Jak byste se to snažil tedy uplatnit právě na půdě učitního dvora? Jak byste se tam snažil vnést změny nezbytné pro to, aby tato instituce působila účinněji? Ve svém životopise uvádíte jeden bod, který eh, mě vede k následující otázce. Vy jste byl také členem policejního sboru, byl jste v podstatě nějakým náhradníkem, tam bylo uvedeno, možná, že to nebylo obratně přeloženo, nicméně já tomu příliš nerozumím. Zda jste tedy chtěl být policejním důstojníkem a to se vám nezdařilo. Mohl byste nám prosím tento bod vysvětlit? A pak je tady ještě otázka, že se vlastně vzdáváte veškerých svých politických závazků a profesních závazků ve Finsku a v Evropském parlamentu od okamžiku, kdy byste byl konečně tedy definitivně jmenován. Můžete nám k tomu také ještě něco říci? Kiitos puheenjohtaja, kiitos eh, eh, raportoijalle kysymyksistä. Eh, děkuji mnohokrát, děkuji paní zpravodajce za její dotazy. Já jsem přesvědčen, že mohu zastupovat poselství toho všeho, co jsem se naučil zde jako člen tohoto výboru. Jako člen účetního dvora bych tyto zkušenosti chtěl také zohlednit. A chtěl bych je využít k ovlivňování eh, práce účetního dvora jako takové. Já jsem zde pracoval dlouho a pokusím se respektive eh, jsem toho názoru, že současné složení účetního dvora už zajišťuje, že se setkávají různé osoby s, různým, eh, s různými zkušenostmi a na tom se chci aktivně podílet, na této spolupráci. Pokud jde o tu mou funkci v oblasti policejních sborů, eh, tady to je takto. Já jsem neměl stálé místo. Já jsem určité období, eh, na určitá období převzal úkoly v této funkci, eh, například pro případy další nepřítomnosti kolegů nebo jejich dovolené. Takže to je to náhradnictví. Nicméně znamenalo to pro mě možnost získávat eh, mnohé a různorodé zkušenosti. A pokud jde o mé další povinnosti a závazky, pro eh, ty různé podniky, pro ty různé eh, situace, kdy jsem buď členem správní rady nebo eh, jiných takovýchto orgánů, je naprosto jasné, že takovéto, takovýchto pozice samozřejmě vzdám, jakmile se stanu členem účetního dvora. Paní Ivanova, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. děkujeme vám, pane Italo. I já musím říci, že jsem velice ráda, že vás zde dnes vidím a velice ráda jsem si vyslechla vaše příspěvky, protože vy jste jedním z mála kandidátů, kteří zdůrazňují, že skutečně chcete spolupracovat s Evropským parlamentem a výborem pro rozpočtovou kontrolu. My na, toto, na tuto spolupráci velice spoléháme. Já jsem se na Mm, podobný dotaz ptala už ostatních kandidátů. Je to dotaz pro mě velice důležitý. Je to otázka týkající se finančních nástrojů a zopakuji tedy i vám. Jak vnímáte roli účetního dvora při vyhodnocování efektivity finančních nástrojů? Konkrétně přitom hovořím o EFSM, eh, kde máme nějakých 60 miliard evropských peněz, eh, které eh, se určitým způsobem rozmělní v mechanismu ESM eh, do roku 2013. Momentálně nemáme ve smlouvě žádné ustanovení o roli Evropského účetního dvora. A chci se proto zeptat, co uděláte vy pro to, aby zde účetní dvůr hrál aktivní roli. Děkuji vám. Eh, pan Itala, prosím. Děkuji ano, to je jedna z největších výzev pro účetní dvůr v současné době. Nacházíme se ve velice vážné krizi a konec krize zatím vůbec nevidíme. Bohužel. Nyní, vzhledem k této krizi, zahajujeme eh, zavádění různých stabilizačních záchranných mechanismů Eh, tyto mechanismy dále vyvíjíme a samozřejmě daňoví poplatníci musí mít jasno v tom, jakým způsobem tyto nástroje skutečně fungují. Podle mého názoru eh, jde o, jednak o obrovské množství peněz a jednak také o důvěryhodnost Evropské unie, potažmo Evropského parlamentu. A proto musí kontrolní mechanismus, eh, který zde máme, být naprosto spolehlivý. A to samozřejmě znamená, že účetní dvůr musí co nejlépe eh, vyhodnocovat a eh, využít všechny možnosti, aby zajistil efektivní eh, fungování těchto mechanismů, tak, aby i parlamentní kontrola mohla probíhat, která je také na, na výsost důležitá. Protože potřebujeme hlavně důvěru, zejména v situacích, kdy se jedná o tak obrovská množství peněz. A zde je tím pádem transparentnost při používání těchto prostředků naprosto zásadní. Role účetního dvora se příslušně samozřejmě mění a bude se měnit i do budoucna, jak se tyto mechanismy budou vyvíjet. Pan Ody, prosím. Merci, monsieur le président. Je voudrais euh, en Já bych chtěl úvodem říci, že jsem opravdu velmi potěšen tím, že vlády skutečně vybírají nejlepší z našich členů parlamentu pro funkce například na půdě účetního dvora. Myslím si, že to jasně ukazuje také na kvalitu výběru našich kolegů. A chtěl bych říci, že skutečně tedy si vážíme toho, že kolega mohl být vybrán. Velmi jsem ocenil odpovědnost kterou projevil také při odpovědích na otázky, zejména pokud jde o tu spolupráci s národními účetními dvory a doufám, že pokud se tedy stane členem účetního dvora, že bude patřit k těm, jaké skutečně potřebujeme. Velmi často se tam hovořilo tedy o té více odborné nebo více politické stránce jednotlivých kandidátů a myslím si, že vzhledem k tomu, že zastával řadu tedy důležitých vládních funkcí, ale že tedy projevil i e, tyto své kvalifikační předpoklady na půdě Evropského parlamenta, parlamentu, že by skutečně byl velmi dobrým členem účetního dvora. E, chcete reagovat? E, nevím, záleží to na vás, každopádně máte slovo. Děkuji vám eh, mnohokrát za udělení slova, pane předsedo. Eh, já bych ještě chtěl něco doplnit k té otázce spolupráce. Je naprosto, naprosto zásadní, aby existovala dobrá spolupráce mezi námi. Nezávislost eh, je samozřejmě důležitá věc, ale spolupráce znamená v první řadě to, že opravdu můžeme a chceme společně něčeho dosáhnout. A to i v očích e, našich občanů a že chceme vypadat důvěryhodně. To je, myslím, e, hlavní důležitý aspekt spolupráce účetního dvora s Evropským parlamentem. Práce v účetním dvoře znamená samozřejmě také to, Eh, něc, znamená něco, co jde nad rámec ještě rozpočtové kontroly zde na poli Evropského parlamentu. Eh, jsou to témata týkající se i jiných výborů, jste u vás. Například hovoříme o velké reformě zemědělské politiky, což je velice komplexní a komplikovaná legislativa a podle mého názoru při vypracovávání takovéto legislativy je rovněž potřeba zohlednit roli účetního dvora, co by dohlížecího a kontrolního orgánu souvisejícího s těmito všemi úkoly. Takže i v tomto smyslu musíme spolupracovat s eh, účetním dvorem. To znamená tedy, že oblastí pro spolupráci je celá řada. Děkuji. Ingeborg Gressle, prosím. Děkuji, drahý Vile já doufám, že eh, se ti podaří hmm. jaksi překonat a zmenšit vzdálenost mezi Lucemburkem a Bruselem. Eh, každopádně je to eh, naše, naše touha. Já bych chtěla poprosit jak, v souvislosti s tím, jak se vypracovávají zvláštní zprávy účetního dvora, aby se dělali aby se přepracoval způsob jejich vytváření, protože máme zde přístup komise, máme zde přístup účetního dvora a to si myslím, že eh, pro nás není přijatelné. Eh, eh, není možné, aby účetní dvůr pracoval tak, jak pracuje do, do posud. A pak další věc. Máme zde zvláštní zprávy agentur a určité zásahy poslanců proti některým z nich, což je podle mě velice problematické, protože potřebujeme hovořit jasně a zřetelně to, před čím dnes stojíme, je velice vážné a já si nedovedu představit, že může docházet k takovýmto zásahům do zvláštních zpráv. Takže bych chtěla poprosit o větší spolupráci eh, a nebudeme tady vtipkovat o tom, kdo toho z nás kolik ví o evropském rozpočtu. já bych si přála, abychom dosáhli přátelské a dlouhodobé spolupráce, protože si myslím, že účetní dvůr dnes potřebujeme víc než kdy jindy. Dochází ke ztrátě důvěryhodnosti Evropské unie a proto se chci zeptat, jak si představuješ vývoj této situace. Prosím, pane Italo, můžete odpovědět. Děkuji, pane předsedo. Ano, eh, já naprosto souhlasím s tím, co bylo řečeno. V tom smyslu, že mezi institucemi a členskými státy eh, musí vzniknout zcela jasné vztahy. Pokud jde o ty zprávy, i já jsem zažil, eh, jak složitá zde situace může být a chci se proto jednoznačně zasadit o to, aby účetní dvůr se vyvíjel tím směrem, že bude řešit aktuální témata, bude psát aktuální, byť třeba kratší, stručnější zprávy, tak abychom mohli eh, diskutovat i o tom, co, s, co s, s, eh, zasahuje naše občany, protože jedině tak dosáhneme vzrů, opětného vzrůstu důvěryhodnosti. Já mám samozřejmě mnoho zkušeností s různými druhy různých zpráv a přesně vím, jaké problémy zde máme. Například i pokud je otázky porozumění. Myslím si, že ty zprávy musí být věcnější a proto chci eh, se zasadit i o to, aby, byly odstraněna, aby byla odstraněna slabá místa takovýchto zpráv, aby ty zprávy byly čitelnější a aktuálnější. Děkujeme vám, říká pan předseda. Nevidím žádné další žádosti o slovo od poslancům a tím pádem má slovo paní zpravodajka na závěr diskuse. Ano, děkuji, pane předsedo. Chtěla bych říci své kolegyně Ingeborg, že pan Itala nebude naším poradcem, protože musí být také nezávislý na parlamentu. Mám totiž pocit, že vystoupení paní Guterres poněkud jaksi zasáhla ne zcela blahým způsobem do jednání našeho výboru a že teď každý má pocit, že musí hájit nějakého svého kandidáta. Já bych chtěla říci, že skutečně eh, je tady velmi dobré zdůraznit kvalitu odpovědí tohoto kandidáta, jeho schopnost odolávat zátěžovým situacím ve vztahu k tomu, co tedy teď musí hájit jednotlivé parlamentní výbory a že skutečně je důležité, abychom mohli účetnímu dvoru předávat právě i veškeré informace z naší strany obsahující různé zdroje znepokojení, že je důležité, aby zde skutečně panovala důvěra občanů v tuto instituci, že tato instituce musí být důvěryhodná a že v okamžiku, kdyby se pan Itala stal členem účetního dvora, měli bychom tam skutečně tedy člena, který se bude podílet na eh, obnově této instituce. Děkuji mnohokrát. Eh, tím pádem jsme hotovi vlastně s celým naším dopoledním zasedáním. Děkujeme vám mnohokrát, pane Italo. A na vás, kolegové, na ostatní se těším ve tři hodiny dnes odpoledne. A, pardon, mám ještě paní eh, Gresle. Já bych si chtěla stěžovat na teplotu zde. Je tady obrovská zima, už několik hodin, tak s tím prosím něco udělejme. Ano, s tím něco uděláme. Děkuji. <laughs>